Eh, Je mi velice líto, ale musím vám říct, že se musíte přestat líbat, užívat si života a zahájíme zasedání výboru ITRE. Vítám vás v Evropském parlamentu, vítám vás všechny ve výboru ITRE a všechny vás líbám, kromě pánů samozřejmě. A začneme. Před sebou máme, já doufám aspoň, že jste strávili skvělé prázdniny, většina z vás ve vlastní zemi, nikam jste nelétali a podobně. A nyní k pořadu jednání. První bod je přijetí pořadu jednání. Pokud nemáme žádné připomínky, tak můžeme přijmout pořad jednání bez změny. Nevidím žádné poznámky. Sdělení předsedy. Kdybych měl co říct, řekl bych to ještě před zahájením. Takže přejdeme k bodu číslo 3. Normy občanského práva o robotice. Důležitá věc, vážení kolegové. Stanovisko ITRE přispěje ke zprávě výboru Jury o normách občanského práva o robotice. A ve zprávě se parlament vyjádří k tomu, jak tento rychle rostoucí sektor regulovat aby Evropa dokázala vylepšit svou konkurenceschopnost v robotice na celém světě. Do pravomocí ITRE spadá řada aspektů robotiky, to víme velmi dobře, ale je to v podstatě naše téma. Samozřejmě normy občanského práva o robotice spadají do pravomocí jury, ale téměř všechno ostatní patří pod ITRE třeba průmyslová politika využití robotů ve vesmíru, digitalizace, otázky telekomunikací a také výzkum, inovace a tak dále. Digitalizace telekomunikací, Velice se to blíží tomu, co už jsme jednou ve zprávě měli. Spravodaj není stejný, protože spravodajkou je paní Kalas v tomto případě. A jestli mohu, začneme u vás, Kajo, na začátku. Je to první vystoupení po prázdninách a je vaše. Na téma normy občanského práva o robotice máte slovo. Děkuji. A děkuji, že jste mě dostal pod tak velký tlak. Nicméně, Robotika a umělá inteligence. Já myslím, že růst tohoto sektoru musí být naší prioritou, spíše než ty obavy a rizika, která s tím souvisí. O robotice a konci lidství a všech těchto věcech už bylo napsáno mnoho knih. Lidé mají možná velké obavy, ale nebylo toho řečeno dost o spolupráci mezi roboty a lidmi. A já se ve stanovisku zmiňuji také o tom, že máme studie, ze kterých vyplývá, že týmy robotů a lidí by mohly být o 85 efektivnější než ty samostatné týmy. Dalo by se samozřejmě říct, že studie jsou různé. Ale je to všechno jasné. Měli bychom se zaměřit na to, že budeme pracovat s roboty společně a nebudeme se navzájem nahrazovat. Musíme odstranit potenciální překážky pro růst robotiky v Evropě, vzhledem k tomu, jak velký význam má pro ekonomiku a zejména pro náš průmysl. Musíme modernizovat legislaci, legislativu a zpracovat v odpovídajících případech eh, normy, abychom posílili růst. A důležité je také to, že růst nenastane, pokud nebudeme mít digitální infrastrukturu a konektivitu autonomní roboti budou možní pouze, když budeme mít toky dat v reálném čase. A v tomto ohledu bychom také měli mít na paměti to, co děláme v oblasti spektra a telekomunikací. Co se dat týče, chtěla bych, aby se komise zabývala také přístupem k datům, interoperabilitou otázkou soukromí, ale také otevřeností těchto procesů. Růst eh, z hlediska robotů, strojů, které se učí, eh, umělé inteligence, to všechno nebude na významu a musíme se postarat o to, že uživatelé nebudou nuceni využívat jeden konkrétní systém. A jedna poslední věc. Výbor Jury zpracoval vyčerpávající seznam přílohu eh, toho, co by chtěli v legislativním aktu. A já ve svých doporučeních připomínám, že rigidní a komplexní pravidla mohou jenom zadusit inovaci. Potřebujeme prostor, aby odborníci, odborníci na robotiku, inženýři zpracovali etický kodex, musíme dát také prostor soukromému sektoru, aby zpracoval inovativní režimy udělování licencí a to je velice důležité, pokud chceme, aby Evropa stála na čele v robotice a umělé inteligenci. A ještě bych zmínila, že toto stanovisko se zaměřuje na pravomoci ITRE, aby toto bylo zohledněno ve stanovisku výboru Jury. Takže děkuji a těším se na spolupráci. Děkuji vám. Mnohokrát děkujeme. Děkujeme za úvodní vystoupení. A nyní přejdeme ke stínovým zpravodajům za ELS Mihal Boni. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, a děkuji také Kaje za úvod a za spolupráci protože my už jsme na tom začali pracovat před prázdninami. Mám pár bodů. Za prvé, stojí za to uznat, že výboj robotické technologie naznačuje interakci mezi roboty a člověkem z hlediska vztahů mezi člověkem a robotem obecně. Za druhé, vzdělání, výzkum, vývoj a vzdělávací činnosti, učení se, učení robotů jsou nedělnou součástí inovativní ekonomiky. Za třetí, Evropa se musí postavit výzvám z hlediska růstu a <clears throat> komunit založených na inovací, malé a střední podniky, startupy a globální podniky mohou spolupracovat, aby eh, zpracovali inovativní robotické technologie v globálním měřítku. Inovace a vytváření silného trhu jsou důležité strategické cíle. Za čtvrté, malé a střední podniky a zejména startupy hrají zvlášť velkou roli a jsou nedílnou součástí krajiny v oblasti robotiky. Pokud je o to, že je potřeba vytvořit dodavatelský řetězec pro součásti, pohánět inovace, otevřít trh a vytvářet také další trhy pro cenné služby a produkty. Partnerství soukromého a veřejného sektoru bude také základem pro podnikání nástroj Horizont 2020 pro malé a střední nástroje může být zvlášť užitečný, aby vznikala tato partnerství i v robotice. Dále jsem přesvědčený o tom, že ve střednědobém horizontu robotická technologie bude mít mnohem horší účinky, naruší konkurenceschopnost v nevýrobních sektorech, jako je zemědělství, doprava, zdravotnictví, bezpečnost a sítě. A za šesté, to je poslední bod, domnívám se, že v medicíně roboti stále více přispívají k eh, vysoce přesným operacím a provádějí repetitivní operace. Mají potenciál vylepšit výsledky rehabilitace a také zajistit efektivní logistiku, logistickou podporu v nemocnicích. Klíčem je tedy to, jak budeme řešit toky dat mezi roboty, mezi roboty a pracovníky a lékaři. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Paní Martina Werner za SAD. Děkuji, pane předsedo, vážení eh, kolegové. Nejprve bych chtěla poděkovat paní Kalas za velice eh, vstřícný nebo užitečný návrh. Zatím ještě není jasno, jakým směrem se bude robotika ubírat a jak to změní pracovní svět. Tady e, se vlastně data přeměňují na fyzickou aktivitu a vlastně to úzce souvisí s digitalizací průmyslem. Výzvy se velmi často překrývají, to splatí pro výstavbu e, infrastruktur, stejně tak jako pro dopady pro zaměstnance. Podle jednotlivých studií je e, možné, že Eh, klesne počet pracovních míst, ale zároveň budou růst eh, příjmy. My se na ty věci musíme zaměřit a dále je pro mě důležité zajistit bezpečnost kyberprostoru osvětlit to, protože každý velký skok vpřed znamená pro malé a střední podniky eh, velké náklady, je to velmi náročné eh, a já si myslím, že se musíme zamyslet nad tím, jak by měla vypadat podpora z evropské úrovně. A chybí mi tady také mezinárodní rozměr v Německu. Eh, Máme výrobce robotu Kuka, který byl převzat od čínského výrobce, od čínské firmy. To vyvolalo velký velkou pozornost. Evropa je tady sice velmi vpřed, ale i eh, Čína a další země rozpoznaly strategický význam této oblasti. Takže proto opakuji výzvu na komisi, aby vypracovala konečně strategii pro průmysl, eh, která bude řešit roli těchto eh, důležitých branží, jako je, jak tedy máme udržet know-how, pracovní místa a tak dále v Evropě. A Mé pozměňovací návrhy se zaměří na tyto témata a těším se na spolupráci. Děkuji. Uh, thank you very much. Mnohokrát děkuji, madam. A nyní za GUE Sidikiotis. Pane předsedo, já chci poděkovat paní Kalas za odvedenou práci a za dobrou spolupráci. Robotika sebou přináší řadu příležitostí, střednědobě i dlouhodobě. Ale je zřejmé, že my jako skupina nevidíme všechno jenom růžově. Musíme mít na paměti odpovědnost za celou společnost. Pokud je o to, o jak zachovat životní úroveň a prosperitu. Je možné, že robotika nabídne nové kvalitní pracovní příležitosti. A vylepší se tak také naše dovednosti. Musíme však zajistit, že dokážeme předvídat i nedostatky, které teď vidíme v reálné ekonomice, zejména na jihu Unie v nedávné době jsme viděli proces deindustrializace a já si myslím, že inovace v oblasti robotiky by mohly být jedním ze způsobů, jak znovu dosáhnout industrializace. Zvlášť velkou pozornost musíme věnovat speciálním potřebám malých a středně velkých podniků. Protože vždy hrozí, že nevždy budeme mít zdroje, které potřebujeme, abychom se prosadili v tomto novém sektoru. Takže musíme se vyhnout nejrůznějším pastem a překážkám. Je možné, že v důsledku to všechno povede k vytváření nových pracovních míst a jedním z důležitých aspektů je také soukromí informací a já myslím, že rozhodně to může představovat jak příležitosti, tak výzvy. A všechno, co se ubírá tímto směrem, bude mít naši podporu. My jsme předložili několik pozměvacích návrhů. Děkuji. Děkuji za EFDD. Dario Tamburano. Anche come sottolineare, come già Podporujeme návrh kolegyně eh, Kalas ale doníváme se, že je potřeba zdůraznit, eh, že bychom se neměli zabývat pouze robotikou, pokud jde dopad na evropský průmysl. Tady je potřeba řešit také právní předpisy v oblasti robotiky. Paní Kalas ale o tom už hovořila. Hovoříme také o zprávě eh, eh, dát, o ochraně soukromí a rozšíření, propojení, konektivity. Když bychom se na to podívali také z pohledu výboru Jury, tak je nezbytné, aby vedle vytváření pracovních míst, abychom tady ošetřili různé věci. My si myslíme, že se nevytvoří tolik pracovních míst, kolik jich bude ztraceno. Je potřeba, abychom jednali zodpovědně z hlediska naší společnosti. Robotika by měla přispět i eh, k určitému příjmu pro naše občany, aby se to kompenzovalo, aby byly podpořeny ti pracovníci, eh, kteří ztratí své pracovní místo právě kvůli, kvůli rozšiřování robotiky. A o to se budeme zasazovat. Děkuji, kolego, a paní Barbara Kapel za ENF. Děkuji, pane předsedo. Já sdílím názor kolegyně Kalas, že předložená zpráva ve výboru, pro výbor Jury, eh, že by to tam nemělo být příliš komplexní, protože když by to bylo příliš komplexní, tak by to bránilo rozvoji. Já si myslím, že tady bychom měli vycházet z názoru expertů, měli bychom zohlednit technologický pokrok, eh, také když se budou vytvářet regulatorní pravidla. Nesmíme bránit inovativním řešením a e, samozřejmě e, smluvní právo tady nesmí být omezováno. Já tady osobně trochu kriticky vnímám v návrhu Jury to, e, že Eh, roboti mají mít eh, status elektronické eh, osoby a má být vytvořen jakýsi rob, rejstřík robotů a že by tam měly být i nějaké sociální dávky, pokud jde o roboty. To vidím velmi kriticky, ale obecně jsem ráda, že jsme udělali tento pokrok a o to důležitější je stanovisko výboru ITRE na téma robotika, protože Evropa i nadále je světově na prvním místě v této věci 25 a tento eh, podíl si musíme udržet nebo pokud možno ho ještě rozšířit eh, ve smyslu reindustrializace. Eh, Čín, čínský koncern přebral tedy německou robotickou firmu a to je důležitý i eh, japonská firma Fanok předeslala, že v dalších pěti letech má eh, zájem o zvýšení obratu v Evropě o dvojnásobek. Eh, v Evropě bylo od roku 2010 do roku 2015 eh, instalováno 1,1 milionů robotů a tady na prvním místě je Německo, ale potom je také Korea a další země. Důležité je uvědomit si, jak důležitá je robotika pro obnovení průmyslu v Evropě a jak je robotika důležitá také pro eh, spolupráci nebo ve smyslu spolupráce mezi člověkem a roboty. Eh, to by vedlo k velkému vylepšení zvýšení kvality pracovních vztahů, například i subdodavatelů do automobilového průmyslu, kde zatím eh, lidé eh, do prostoru eh, v autě montovali určité díly a tam by bylo dobré využít robotiku, takže vidím tady velkou budoucnost a důležitost tohoto stanoviska. Děkuji. Děkuji. A nyní Zahajuji seznam, eh, nebo otevírám, otevírám seznam řečníku a slovo má pan Schaffhauser. Eh, pane předsedo, jen několik připomínek k této zprávě. Eh, já jsem to zatím nemohl podrobně nastudovat, ale chtěl bych říci, že je velice důležité jak robotika bude fungovat. Zatím eh, se budou programovat v rámci cloudu a velmi často eh, to vede ke zjednodušování robotů a na druhé straně to umožňuje, aby vykonávali celou řadu funkcí a je snadnější eh, robot programovat nebo ho přeprogramovat z jednoho úkolu na jiný. A je tady jeden problém v oblasti tedy odvětví důvěryhodnosti dat a jejich zašifrování, protože jinak zahraniční konkurenti se obeznámí eh, s průmyslovým postupem. Takže tady je opravdu otázka bezpečnosti dat, zajištění dat eh, v souvislosti s Open Data. Potom eh, druhá věc, to je významné postavení Německa a tedy přidaná hodnota robotiky. Google, Amazon eh, investují desítky miliard do této oblasti. Eh, pro Čínu je to opravdu priorita. A pokud my tady ztratíme naše know-how, tak ztratíme naši konkurenceschopnost a náš budoucí růst. Eh, zatímco robotika naopak může být vnímána jako e, příležitost pro e, obnovu průmyslu. Pokud my propásneme tuto příležitost, tak to bude katastrofické. E, uvedu příklad Francie. Francie nemá stejnou úroveň v průmyslu jako Německo, právě proto, že nemá tak kvalitní robotiku. Německo je dvakrát lepší v této věci než ve Francii, i když Francie na tom v Evropě není zase tak špatně. Takže to je opravdu nesmírně důležité uchovat si know-how v Evropě oproti zahraničním eh, konkurentům, kteří opravdu investují miliardy, které my v současnosti nemáme. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkuji vám. Jsou k tomu otázky anebo poznámky, eh, respektive všechny poznámky a otázky budou zodpovězeny písemně Evropskou komisí, protože dnes zde eh, nemáme žádného oficiálního zástupce Evropské komise k tomuto tématu, ale písemně Evropská komise zodpoví ráda všechny vaše otázky a připomínky. A na závěr naší diskuse ještě jednou má slovo paní zpravodajka. Děkuji a děkuji i kolegům za eh, vaše připomínky. Chtěla bych zdůraznit ještě jednu věc. Mnozí z vás poukázali eh, na eh, pracovní otázky a souhlasím, že to je velmi důležité, pokud je o robotiku, ale výbor pro zaměstnanost pracuje na stanovisku k tomuto tématu a hovoříme-li o tom, tak jsem samozřejmě i já četla mnoho eh, k tomuto tématu a je to skutečně velmi široká otázka. Eh, ale zapadá to vlastně do celkové perspektivy eh, práce do budoucna. Ukazuje se ve studiích, že 50 dnes narozených dětí už nebude pracovat v těch eh, eh, činnostech nebo pracovních eh, místech, které dnes existují. Vzniknou zcela nové. A to vlastně zapadá eh, do celé té oblasti eh, pracovního práva, pracovního světa, robotiky, že mnohé z toho, co máme nyní, už nebude existovat v budoucnu. To znamená, urputná snaha zachovat to, co máme, možná není velmi, kontra, není velmi produktivní, ale vím, že tímto tématem se zabývá podrobně výbor eh, pro zaměstnanost a nespadá to tedy do výboru ITRE hovořit o pracovně právních vztazích. My se spíš zaměřujeme na Eh, průmyslovou nebo odbornou část. Pokud jde o kyber eh, prostor, tak mm, to je také důležité téma. A pokud jde o agenturu, to bylo navrženo ve zprávě Jury, ale já eh, si nejsem jistá, že by nová agentura eh, něčím eh, přispěla. Už nyní existují organizace, které by se mohli chopit těch otázek, které jsme dnes zde nadnesli. Takže já se Češím na vaše pozněvací návrhy a na spolupráci s vámi. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkuji vám, děvu, děkuji paní zpravodajko a dovolte, abych ještě uh, dodal, že pozněvací uh, návrhy lze předkládat do 8. září uh, do 12. hodiny polední, to znamená ještě tři dny. Máme na to čas a hlasování ve výboru ITRE 10. listopadu, v příslušném výboru Jury 29. a musíme být do té doby hotovi, chceme-li pak v výboru Jury ovlivnit výsledek hlasování. Děkuji vám. Bod číslo čtyři a jsme eh, na tom s časem výborně dosažení regionální hospodářské konvergence v EU. Jedná se o pilotní projekt navržený výborem ITRE v rámci rozpočtu 2015 a rádi bychom předložili výsledky tohoto projektu. Jedná se e, o jeden z osmi pilotních projektů předložených výborem ITRE v rámci rozpočtu 2015 a vítám tady pány, kteří se k nám připojili. Dovolte několik úvodních slov, abych vám to připomenul. Dnes bychom se rádi podrobněji podívali na jeden pilotní projekt a sice eh, cesta k ekonomické regionální hospodářské konvergence v EU. Jak víte, e, Evropský parlament měl možnost předložit e, pilotní e, projekt každoročně, aby byl zahrnut do financování z ročního rozpočtu, takže to byla pro nás skvělá příležitost. A naše prezentace je relevantní pro ITRE, protože vyjevuje, jak se pilotní projekt vyvíjí od prvotního předložení až po hlasování ve výboru, až po vznik mm, opravdového projektu a udělení grantu mm, držitelům grantu, kteří to mm, pak eh, realizují. A jaký je hlavní cíl projektu? svést dohromady a posílit spolupráci mezi průmyslovými klastry a technologickými středisky jednotlivých evropských regionů a také podpořit eh, kooperaci, výměnu nejlepších praxí napříč hranicemi a odvětvími, zejména mezi malými a středně velkými eh, podniky eh, méně a více rozvinutých regionů. Takže jde o konvergenci Eh, směrem k regionální hospodářské konvergenci v EU. To je eh, ten eh, hlavní, hlavní cíl. Máme tady zastoupeny dva podniky a hned bych představitelům těchto subjektů rád dal slovo. Je to pan Jon Guaš Korominas, zadržitelé grantu Eurecat, technologické centrum eh, Katalánska, to znamená ze Španělska, je odborný eh, manažer eh, veřejných programů v Barceloně. Eurocat nabízí podnikatelské služby a poradenství v oblasti výzkumu a inovací a je důležité, že mm, disponuje multidisciplinárním a e, mezinárodním týmem badatelů, kteří pracují na více než 160 projektech aplikovaného výzkumu a vývoje. Takže to je velmi vysoké číslo. A máte slovo. Mnohokrát děkuji. Děkuji. Mnohokrát děkuji za to, že jste nám dali možnost vysvětlit, jak teď vypadá situace s pilotním projektem. Dobré odpoledne. Já bych řekl pár slov o našem pilotním projektu a pan Kočalt z té druhé pilotní skupiny potom převezme slovo. Když jsme viděli výzvu k předkládání návrhu rozhodli jsme se, že zpracujeme tuto dohodu, dohodu o klastru, o sdílení nejlepších postupů, osvědčených postupů. Takový přehled, o co vlastně jde. Jde o výrobu a o to, jak účinně zavádět výrobní technologie v celé Evropě jako způsob reindustrializace a modernizace tradičních výrobních podniků v Evropě. Vychází to tedy z toho, že máme dva pilíře. Za prvé využití technologií a inovací jako nástroje nebo jako přístupu k ekonomickému růstu v Evropě a zejména v regionech. A druhá věc je určitá iniciativa a regionální specializace, která se teď implementuje. Partnery jsou čtyři různé regiony, Katalánsko, Lombardie a mimo jiné také Jižní Nizozemsko. Jaká je naše metodologie? Snažíme se zpracovat meziregionální společný akční plán a související investiční plán. Pak vám ještě ukážu, o co vlastně jde. Ale dvě hlavní věci, které jsme zjistili, jsou za prvé to, že musíme vymezit, v čem spočívá naše partnerství, partnerství regionů, partnerství technologických center a klastrů. A rád bych také zdůraznil, že nejde o výzkum. Jde o to, jak vydělávat na nových technologiích. Stávajících nových technologiích. A potom také jde o to, jak to utvářet aby bylo možné tyto věci implementovat ve stávajících regionech. Nyní máme tento seznam výstupů. Je to vývoj propojené podpůrné infrastruktury pro poskytování služeb, to znamená především výzkumné laboratoře, učební továrny a pilotní plán, eh, závody. Pak máme vývoj servisního modelu pro podporu inovací ve výrobním sektoru. Dále chceme zpracovat přehled o všech službách, které jsou společné ve všech regionech, abychom to dokázali srovnávat, abychom se také mohli dělit o technologie ve všech regionech. Dále chceme zpracovat nové modely financování. Víme, jak je, jaká je teď situace s financováním, zejména pro výrobu. A proto na tom také pracujeme. A poslední věc je konkrétní komunikační plán. Taková je teď situace. Začali jsme v lednu. Bude to hotové koncem tohoto roku. A už jsme z toho vyvodili určité závěry. Za prvé, v různých regionech máme různé typologie klastrů, mám na mysli průmyslové klastry, ale technologická střediska se více podobají. Komunikace mezi technologickými centry, klastry a malými a středními podniky se může dále vylepšit a třetí závěr je ten, že zvažujeme specifické politiky a programy na evropské úrovni, abychom stimulovali účast klastrů malých a středních podniků a technologických center v různých regionech, abychom skutečně posílili implementaci inteligentní specializované strategie v celém regionu. A také doporučujeme a viděli jsme, že zapojení účastníků, jako jsou třeba regionální rozvojové agentury průmyslová združení a tvůrci politiky pozitivně ovlivní partnerství a kvalitu služeb, které chceme nabízet malým a středním podnikům. A protože už nemám moc času, ještě bych řekl, že technologická centra často nabízejí podobné služby všem typům společností. A není žádný specifický program pro malé a střední a podniky. E, to je třeba analyzovat, a do budoucna nějak vyřešit. A v neposlední řadě regionální mechanismy financování na podporu inovací v malých a středních podnicích dnes neodpovídají očekáváním těchto podniků a v mnoha případech neposilují mezi regionální spolupráci. Ale už jsou plány k vylepšení této věci a jak už jsem říkal, jsme teď v polovině celého období. Měl jsem na to pět minut, omlouvám se víc to nešlo. Mnohokrát děkuji. Děkujeme za vystoupení. Je také fantastické, že dohlédnete tak daleko, dokážete přečíst tak malá písmena. Další je na řadě Daniel Gottschalt za Inside Bavaria. Pan Gottschalt je generální ředitel držitele grantu Inside Bavaria z Obernburgu v Německu. Jedná se o společnost, která zajišťuje plány a spravuje projekty. Inside Bavaria představuje iniciativu Chemie Cluster Bayern, což je síť společností a výzkumných institucí v bavorském chemickém průmyslu. Tato síť se zabývá chemickým průmyslem a také dalšími průmyslovými sektory. Spolupracuje s místními a regionálními ekonomickými rozvojovými agenturami po celém světě. Je to velmi zajímavé. Prosím, máte slovo. Pane předsedo, vážení poslanci, mnohokrát děkuji. V našem projektu čelíme výzvě. Máme tři velice odlišné regiony v Evropě, Jedním je Nizozemsko, potom Bavorsko, Jižní Tyrolsko. Jsme schopni najít společný hodnotový řetězec a společnou strategii pro tyto regiony v oblasti nových materiálů? Pokud ano, budeme mít stejné strategie i pro ostatní regiony a ostatní obory. Protože všichni čelíme stejné výzvě globalizaci hodně spolupracujeme s velkými investičními projekty, třeba v Číně. Já jsem byl nedávno na severu Finska, manželce jsem říkal, že se opravdu těším, protože tam nebudou žádní Číňani, žádné megaprojekty. A první věc, kterou mi řekli na letišti, bylo, máme spoustu práce, očekáváme čínskou delegaci, která investuje 1 miliardu eur. Takže jsou úplně všude. A inteligentní specializace pro regiony, místní strategie znamenají, že nemáme schopnost definovat pravidla hry. Když si vezmeme několik regionů dohromady, když spojíme jejich inteligentní strategie a najdeme synergie, tak toho budeme schopni. A o to jsme se proto pokusili. Analyzovali jsme hodnotový řetězec těchto tří regionů se zvláštním zaměřením na takové věci, jako jsou třeba spolupráce mezi těmi regiony. Může někdo poskytovat chemikálie, mohou se tyto chemikálie třeba v Bavorsku někde jinde uplatnit a bude Jižní Tyrolsko region, kde se to uplatní v nějakém specifickém prostředí. A pak bychom měli jeden dokonalý systém a můžeme to třeba přenést do Číny, do Spojených států i jinam. A našli jsme tyto hodnotové řetězce. Třeba aplikace čistých technologií v potravinářství, účinnějších výrobních procesech, Zabývali jsme se také tím, jestli máme potřebné technologie, jestli máme suroviny, jestli máme přístup k surovinám, jestli máme výrobní kapacity a přístup na trh. A pokud máme všechno, je to v pořádku. A v tom případě můžeme dát dohromady ten klaster a celé to podpořit. Pokud ne, tak na to zapomeneme. Není to nějaké zbožné přání. Pokud chybí jenom jeden prvek, <clears throat> je to klíčová investice, která něco umožní. A pak máme nějaký návrh, například 3D tisk pro biozdravotnické materiály. V jsem se dělá výzkum, vytvářejí se umělé kečle z nových materiálů. V Pavorsku a v Jižním Tyrolsku máme 3D tiskárny. Pokud máme tiskárny nebo tiskaře, kteří jsou schopni něco vytvářet z biomateriálu, budeme mít něco nového. A to je ten klíčový prvek. A my jsme vytvořili, vytvořili seznam 15 těchto klíčových prvků, do několika měsíců. Takže jsme vzali několik těchto investic a vytvořili jsme investiční plán. Co potřebujeme? Potřebujeme investory, a to finanční i průmyslové, pro tyto konkrétní typy investic, což nám umožní aktivovat tyto eh, meziregionální hodnotové řetězce. Takže musíme přesně říct, o jaký projekt se jedná. Můžeme navídnout třeba finančního investora z Číny, průmyslového investora ze Spojených států, anebo investora z Evropy kdo jsou dodavatelé a kdo jsou zákazníci, o jaké projekty se jedná a jaké jsou ty hlavní milníky, abychom dokázali realizovat tento nový společný hodnotový řetězec. A tohle všechno bude na internetu. Bude to veřejné, uvidíte to. A bude možné navrhovat další projekty, takže to bude taková velká mašinérie. Vezmete si nějaký námět, návrh na projekt třeba z jiného regionu, vhodíte to do stroje a ze stroje vypadne investiční návrh nějaký návrh hodnoty. A snad nám to pak pomůže přilákat a využít investice z třetích zemí, ale také investice v rámci Evropské unie. Říkáme tomu urychlovač eh, hodnotového řetězce. A nechceme to dělat jenom u nových materiálů, chceme to udělat u všech eh, inteligentních specializací. Zatím nám chybělo to, že bychom vzali tuto mašinérii a propojili ji s finančními investory, eh, s realitními makléři. V minulosti jsme měli poměrně špatné koncepce, například nové obchodní centrum, nové kasíno, další byty. Pokud jim dokážete mm, nabídnout příležitosti, jak investovat do evropských klastrů a nových technologií na takové úrovni, aby ekonomický výstup byl lepší, abychom mohli lépe konkurovat, investice, desetimiliardová investice, jako třeba v Číně, partnerství pro užitelnou urbanizaci. Můžeme mít takovéto projekty s čínskými penězi i v Evropské unii. Takže vznikne investiční platforma a my doufáme, že z toho bude skutečně významný nástroj pro Evropskou komisi, ale i pro tento výbor. Mnohokrát děkuji. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Také jste skončil přesně včas. A nyní bychom se rádi vyslechli kolegu z Evropského parlamentu, pana Maragala, který byl jedním z poslanců, kteří stáli na počátku tohoto prvního projektu. Nebo dokonce to byl právě on, kdo navrhl tento pilotní projekt ve výboru ITRE. A pokud vím, Chtěl nám také ukázat nějaký slide, je to možné? Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já, myslí, já si nejsem jistý, jestli na to všichni vidí a jestli všichni dokážou porozumět tomuto diagramu, ale je to velice jednoduché. Je tady prostě znázorněný vztah mezi pracovními náklady a produktivitou. A to u každé země Evropské unie za rok 2015. Abychom si ukázali vztah mezi koncepcí hodnot a abychom pochopili, jaká je realita. Já chtěl bych nejprve poděkovat komisi eh, generálnímu ředitelství pro růst. Děkuji za to, že jste měli pochopení pro tento projekt a podpořili jste ho. Děkuji také mým předřečníkům, panu Kočalkovi, který tady zastupuje Inside Bayern a potom také děkuji um, zástupci z Katalánska. Eh, jsem velmi eh, rád, že jsou zde. Není to žádná náhoda, eh, že právě oni se chopili těchto iniciativ a vše zrealizovali. Úspěch pilotního projektu, jak vidíme na základě těch dvou příspěvků, E, to bylo úspěšné. To je možné ale v případě, že Evropský parlament a ostatní táhnou za jeden pro vás. Tady je potřeba, aby pokročilé špičkové regiony, technologicky rozvinuté regiony, e, aby využívali tyto příležitosti společně s regiony. Mohou tedy e, provést transfer technologií a vylepšit produktivitu. Tady jde o strukturální reformy eh, tam, kde se škrtají eh, mzdy, to nepotřebujeme. My potřebujeme rozvoj průmyslu. Musíme se od sebe učit a vycházet ze specializace daného regionu, a v těch oblastech, kde je vysoká přidaná hodnota, tam je na ty, na ty oblasti je potřeba se zaměřit. Jsem přesvědčen, že jak v oblasti průmyslové politiky chybí něco již dlouhá léta, protože se nám to léta nedaří. My musíme překlenout ten evropský paradox, tedy eh, takový ten rozpor, že na jedné straně dochází k mnoha investicím a k výzkumu, ale přesto to nepřináší nezbytné technologické inovace. A právě na to je zaměřen tento pilotní projekt. Pro nás je to velmi důležité poučení pro komisi a i pro tento parlament. Děkuji, vážený kolego. A jak je to se zeměmi, Eh, které do toho nejsou zapojeny. Jak to s nimi vypadá? Alespoň deset eh, jich tam není, deset členských států. Máte na to nějakou odpověď? Eh, tam je uvedeno asi 18 nebo 19 členských zemí, ale jak je to s těmi zbývajícími? Jsou tam zapojeny nějak jinak nebo Já si myslím, že by tam mělo být všech 28 členských států. Eh, týká se to všech eh, členských států. Je to z Eurostatu, takže to jsou opravdu oficiální podklady, které jsme využili při vytváření tohoto slajdu. Ale Jinak eh, by se to mělo samozřejmě, nebo mělo by být možné to vytvořit pro všechny členské státy. Já mám, možná, že já mám tady před sebou něco jiného než vy. Pane předsedo, já vám samozřejmě předložím uh, úplné podklady k této věci. Já bych chtěl vyzvat pana Tokalského, zástupce Evropské komise, ředitele z generálního ředitelství pro růst, aby se k tomu vyjádřil. Děkuji, pane předsedo, děkuji za tuto možnost pro naše ředitelství, abychom se vyjádřili k těmto projektům. Nejprve bych rád uvedl, že jsme nesmírně vděční výboru ITRE za podporu od samého počátku pro realizaci těchto projektů a velmi děkujeme zejména panu Mar- Maragalovi za jeho podporu. Slyšeli jsme tedy o těchto projektech, které nyní běží, ale já bych zmínil širší souvislosti. Chtěl bych zmínit to, že tato dva projekty pro nás byly nesmírně důležité, pro naše ředitelství, abychom eh, rozšířili ten klastrový přístup. Na základě těchto dvou projektů jsme vytvořili nové aktivity, eh, které by měly začít také v roce 2017 v rámci COSME a kde by se mělo podpořit klastrové partnerství na evropské úrovni, pokud jde o investiční partnerství. Mělo by to podporovat malé a střední podniky a inovativní prostředí pro podniky eh, Nastavili jsme takto prostřední pro eh, chytré investice, budou se replikovat tyto pilotní projekty různým způsobem. Eh, máme již zahájené určité eh, výběrové řízení pro vyhledání partnerů napříč klastry, to jsme již zveřejnili. A toto partnerství by mělo zahrnout různá technologická centra a podpořit malé a střední podniky. Eh, a eh, mělo by se to zaměřit na využívání také strukturálních eh, fondů. 2, asi 2 miliony eura se na to zaměří v rámci COSME a bude to zaměřeno na různé klasy v různých členských státech a tady bude závazné pro žadatele, eh, aby tam byly klastry také z těch nejméně eh, rozvinutých regionů a regionů v eh, přechodu nebo v transformaci. Takže tam je důležité eh, mít tento přístup. Dále chceme eh, zapojit regionální eh, úřady a s generálním ředitelství pro regio jsme tam zapojili zvláštní platformu pro průmyslovou modernizaci a tady bude možné se obracet na tuto platformu s žádostí o expertízu a nebo pro navázání různé nadnárodní spolupráce. A to by mělo podpořit evropské klastro severové partnerství a jeho rozvoj. Závěrem bych dodal, že eh, stále sledujeme ty dva pilotní eh, projekty, snažíme se z toho co nejvíce poučit a například s partnery diskutujeme o tom, eh, jak toto lépe využít, jak využít metod, nebo rozpracovat metody pro investice. Eh, například eh, investice třeba do laboratoří nebo technologických center a tam, kde se to dobře podaří, tak bychom si přáli, aby se to rozšířilo i na další eh, klastry. Takže je tady opravdu velký potenciál, který by mohl být do budoucnosti rozvinut. Děkuji za pozornost. Děkuji. Chcete se k tomu ještě vyjádřit? Takže ještě pár slov závěrem ze strany našich expertů. Děkujeme. Velmi stručně, vy jste tady hovořil o dalších regionech a o přínosu pro další partnery. My tady máme eh, určitý, určité nástroje, které bychom si přáli eh, poskytnout každému evropskému eh, regionu a jsme vděční za každý region, který se do toho připojí. Samozřejmě každý partner, eh, kdyby chtěl pouze eh, ty přínosy eh, poskytnout svému jedinému regionu, tak to nebude fungovat. My potřebujeme spolupráci na celoevropské úrovni a doufáme, že něco takového příští rok proběhne. Velmi děkuji vašemu výboru za to, že to vše umožňuje. Děkuji za vaše všechny komentáře, za to, že jste přišli mezi nás. Jsme velmi potěšeni, že tento projekt pokračuje na své cestě a děkujeme vám za vaše informace o těchto projektech. We've got a spare five minutes. Yeah, Uh, uh, Vážení kolegové, dámy a pánové, eh, možná, že nás tady není eh, příliš, ale eh, jak jak to vyřešit? To je skutečně nemožné. Měli bychom asi začít o 3-4 minuty později. Takže napřed si uděláme testovací hlasování. A moje otázka zní, Jste rádi, že jste opět zpět v Evropském parlamentu? Prosím, odpovězte. Okay, the, floor, the, the, the vote is open. Zahajují hlasování. Zahajují hlasování. Hlasovali všichni. Uzavírám hlasování. Většina z vás je rádo. To je velmi dobrý výsledek. To jsem ani neočekával. Blahopřeji vám. Takže pustíme se nyní do našeho hlasovacího seznamu. Naším zpravodajem je pan Nikolas Bej a téma je odpovědnost, odškodnění a finanční zajištění činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři. Pozměňovací návrh 20, elektronické hlasování, kolegové. Zahajuji hlasování nyní. Hlasovali všichni, takže uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací eh, návrh 25, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozněvací návrh 21 pro, proti, zdrželi se, prověříme. 21. Takže zahajuji hlasování a končím hlasování. Schváleno. 22 pro, proti, zdrželi se, stejná většina, schváleno 23 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, ale prověříme. Prověříme 23. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 24. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 26. Pro, proti, zdrželi se, prověříme 26. Zavírám hlasování. No. 27. Elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 31 pro, proti, prověříme, 31, 31. Končím hlasování. Zamítnuto. 32 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 35 elektronické hlasování. Zahajuji hlasování a uzavírám hlasování. Schváleno. 36 pro. Proti. To prověříme. Zahajuji hlasování a uzavírám hlasování. Zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se, to bychom také měli prověřit. 37 zahajuji hlasování a končím hlasování. Schváleno. 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 39 pro proti, zdrželi se, prověříme, abychom měli 100% jistotu. 39. Končím hlasování. Schváleno. 40 pro, proti, zdrželi se, schváleno, stejnou většinou, 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 43 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 44 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 45 odpadá, protože 37 byla schválena. 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 48 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 53 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 49 eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 50 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 52 pro, proti, to nevím přesně, prověříme 52. 52. Končím hlasování. Schváleno. 54 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 55 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 56 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. A nyní kompromis 1 pro. Pro. Proti. Zdrželi se ale prověříme, prověříme kompromis 1. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozněvací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozněvací návrh 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozněvací návrh 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 4 pro, proti, prověříme pozměňovací návrh 4. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 5 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 6 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 8 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 9 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 10 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 3 pro proti, zdrželi se, zamítnuto, 12 pro, proti, to prověříme. 12. Pozměňovací návrh 12. Prověřujeme. Končím hlasování. Zamítnuto dokonce. 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 15, elektronické hlasování, elektronicky a končím hlasování. Zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A konečné hlasování je elektronické. Elektronické hlasování. Konečné hlasování. Hlasovali všichni. V tom případě uzavírám hlasování. A je to zamítnuto. Takže žádný návrh stanoviska výboru ITRE k odpovědnosti, očkodnění a finančnímu zajištění činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři. Děkuji vám, kolegové, a můžeme bez otálení přejít k bodu číslo 6. Uh, to be very quiet. Prosím o klid a ticho. Chcete-li opustit náš sál? All of you, please. To platí i pro pana Karimše. Křesťany se Takže se pustíme do toho. Je to bod číslo 6, zavedení mechanismu výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky. To je důležité téma. A dovolte, abych uvedl, že tento návrh nařízení představuje část balíčku energetické bezpečnosti takže jsme uprostřed nebo přímo v tomto balíčku a chtěli bychom posílit eh, interní eh, trh s energií a energetickou bezpečností. Účel je zajistit eh, shodu a soulad mezivládních dohod o energetice s právem Evropské unie a také posílit transparentnost těchto dohod eh, tak, eh, abychom zvýšili i eh, účinnost dodávek energie do Evropské unie a také posílili solidaritu mezi členskými státy. Náš zpravodaj již v červnu eh, prezentoval 23 eh, pozměvacích návrhů a eh, kromě těch ještě bylo předloženo dalších 203. Cílem naší dnešní debaty je projednat tyto pozměvací návrhy ještě před procesem hledání kompromisu. Takže dovolte, abychom zahájili tuto diskusi a poté dáme slovo zpravodaji i stínovým zpravodajům ke kompromisním pozměvacím návrhům. Naším zpravodajem je kolega Zdišslav Krasnodebský z EKR. A prosím, aby se zhostil slova. Děkuji vám, eh, děkuji vám, pane předsedo. Jak jste již uvedl, pane předsedo, skutečně bylo předloženo 203 pozměňovacích návrhů, takže si dokážete představit, že se jedná o velký, ale e, nikoli obrovský počet. Už jsme zažili složitější situace. My připravujeme setkání se stínovými zpravodaji na příští týden do Štrasburku. E, možná že se to uskuteční v jiný den, než eh, jak jsme to původně eh, naplánovali. Dnes eh, jsme rozeslali již kompromisní návrhy k pozměňovacím návrhům a v souladu s pořadem jednání se o návrhu mělo ve výboru hlasovat 13. října. Pokud jde o pozměňovací návrhy, tak bych mohl říci, že obsah se ubírá směrem k posilování práv eh, komise, pokud jde o eh, mezinárodní úmluvy. Ukázalo se, že eh, jsou kolegové, kteří jsou v tomto ohledu ještě ambicioznější. A v jejich pozměňovacích návrzích budou-li schváleny, Vlastně se jde ještě nad rámec původního návrhu předloženého komisí. A panuje konsenzus, že dosud závazná nařízení nebyly, nebyla účinná. Pokud jde o jednotlivé podrobnosti, tak bych pouze zmínil, že někteří kolegové, zejména na levé i na pravé straně, politického spektra mají velmi eh, rozcházející se eh, názory na téma. A pokud jde tedy o podrobnosti, mám za to, že se rysuje většina ve prospěch kontrol ex ante a to nejenom ve vztahu k mezinárodním umluvám, eh, tedy umluvám mezi státy v přísném smyslu slova, ale také eh, komerčních eh, dohod vyplývá, nebo obchodních dohod vyplývajících z rámce mezinárodních úmluv mezi státy. A toto se týká také tzv. nezávazných nástrojů, obecně řečeno kolegové možná považují za nutné omezit takovéto dokumenty. které nepředstavují smlouvy mezi členskými státy, i když z právního hlediska je obsah, obsah stejný eh, jako u mezinárodních umluv. Padl také návrh kontrolovat i takové dohody nebo umluvy, jejichž jejich signatáři nejsou pouze členské státy, ale i subjekty, eh, jejichž hlavními eh, podílníky jsou státy. V tomto případě by se jednalo o hybridní typy dohod. A obdobně v souladu s pozicí rady nesouhlasíme, jak eh, jsem již uvedl, omezovat se pouze na eh, regulované smlouvy. A eh, jasně vidíme, že většina kolegů souhlasí s tím, že dohody by měly být kontrolovány nebo omezovány, kontrolovány nejenom podle práva EU, ale také v souladu s cíly eh, energetické unie EU a energetické strategie. A optimisticky bych eh, řekl, že máme tady šanci vypracovat efektivní a rychlý kompromis. Doufám, že ve výboru nalezneme většinu a také na plenárním zasedání. Děkuji. Děkuji panu bardzo za představení. Eh, svého raportu. Mnohokrát děkuji za to, že jste představil svou zprávu. Začali jsme pracovat na kompromisních návrzích, takže nyní můžeme přistoupit vystoupení stínových zpravodajů. A za ARLS je to kolega Určev, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Já vítám více evropský přístup, který uplatňuje zpravodaj pan Krasnodebsky k novému návrhu komise k tomuto mechanismu a také vyvolá, vyzývám ostatní, nebo děkuji ostatním kolegům za příspěvky. Bylo to více než 130 pozměňovacích návrhů. Já jsem si je všechny přečetl a chtěl bych zdůraznit několik věcí, které je potřeba pečlivě zvážit, až budeme dál pracovat. Především jde o to, že je třeba dodržet určité hranice, za které už nemůžeme zajít, zejména pokud je o pravomoci členských států, které sami rozhodují o své energetické politice. Musíme najít rovnováhu i z hlediska zahraniční politiky a pravomoci členských států. Musí to všechno odpovídat mezivládním dohodám a musíme dodržovat zásadu subsidiarity a proporcionality. Domnívám se, že je v zájmu členských států využít expertízu komise, nicméně povinná účast komise při vyjednávání překračuje hranice. Komise se může účastnit jako pozorovatel, a to pouze se souhlasem příslušného členského státu. Za druhé, pokud je o nezávazné nástroje, členské státy by podle mě neměly mít povinnost předkládat komisi příslušné nezávazné nástroje, protože nejsou z právního hlediska závazné a proto by se na tyto nástroje nemělo toto rozhodnutí vztahovat předkládání těchto nástrojů by mělo zůstat dobrovolné. Naopak se myslím, že kdyby tomu tak bylo, tak by to, z toho vznikla příliš velká administrativní zátěž a není to proveditelná možnost. Panují určité obavy, že členské státy přejdou od mezivládních dohod na nezávazné nástroje. Já si myslím, že to je trošku přehnané. V každém případě záměry stran při vyjednávání povedou právně závazné dohodě pokud to budou brát vážně. Za třetí, měli bychom dosáhnout větší jistoty. Měli bychom přesně vymezit mezivládní dohodu. Pouze dohody o dodávkách energie a energetické infrastruktuře se závazným záměrem mohou mít vliv na vnitřní trh s energií. Za čtvrté, pan Krasnodebsky už říkal, že pokud je o omezení na oznamování ex ante u některých smluv u, v oblasti plinárenství, já myslím, že v oblasti ropy máme dohody o dodávkách a o energetické infrastruktuře, které by mohly mít potenciálně vliv na vnitřní trh s energií této oblasti musíme najít nějakou proveditelnou formulaci, abychom přesvědčili radu, že s tím také bude souhlasit. A poslední věc. Členské státy musí předem oznámit komisi mezivládní dohody, které se týkají energie. To naprosto odpovídá cílům Evropské energetické unie – zejména z hlediska zabezpečení dodávek energie. A samozřejmě to také odpovídá eh, žádoucímu řádnému fungování vnitřního trhu. Mnohokrát děkuji. A nyní kolega Balčitis za SAD. Mnohokrát děkuji. Především chci poděkovat zpravodaji za skvělou práci. má jednoznačný postoj, chce účinná opatření, chce výměnu informací o mezivládních dohodách. Jako stínový zpravodaj to chci také posílit. Prošel jsem si všechny kompromisní návrhy a mohu říct, že zpravodaji se podařilo zachovat v zásadě návrh, který rozhodně pomůže posílit vnitřní trh s energií. Pokud je o nezávazná opatření, měla by být součástí hodnocení ex ante. A souhlasím také s poskytováním úplných informací o vyjednávání. Zapojení komise do vyjednávání je také dobrý aspekt a je to posíleno v kompromisním návrhu číslo 4, podle kterého je účast komise povinná. pokud se vyjednávání dotýká 20 dodávek energie. Jsem také velmi rád, že do budoucna se bude posuzovat mezivládní dohoda nejenom podle formy, ale také podle obsahu, to je v kompromisním návrhu číslo 1, A chci poděkovat zpravodaji za skvělou práci. Skutečně doufám, že se nám podaří dosáhnout dohody o obsahu. Je to velice důležité. Pomůže nám to do budoucna, pokud je o posílení našeho energetického trhu. Děkuji, mnohokrát děkuji. Pan Palunde, místo pana Taranda za zelené. Děkuji, pane předsedo, vážený zpravodaj, vážení kolegové. Těžko dostatečně zdůraznit význam těchto dohod, které jsou důležité pro řádné fungování energetického trhu. Stále více je nám jasné, že současný systém potřebujeme posílit. A já to z celého srdce vítám. Musíme zajistit, že Evropská komise jako strážce smluv nebude jenom bezmocně pozorovat, ale bude mít také nezbytné nástroje, aby energetické dohody odpovídaly právu EU a cílům energetické unie. Potřebují to naše podniky i naši občané. A jsem velice rád, že tady vidím velkou podporu pro to, aby komise nejenom směla, ale měla eh, být zapojena do vyjednávání eh, zejména o těch nejdůležitějších dohodách. To bude mít značný dopad na vnitřní energetický trh a na zabezpečení dodávek energie v Evropské unii a v jednotlivých členských státech. A bude také dobré předem stanovit, které dohody mají značný význam a čeho by se komise měla účastnit. Podle nás jde o mezivládní dohody o dodávkách energie, které mají pokrývat nejméně 20 příslušných, eh, příslušné poptávky členského státu. Také se domníváme, že je velice důležité rozšířit definici třetích států, aby se uzavřely potenciální mezery, kde se za mezivládní dohody eh, vydávají čistě komerční projekty podniků, které jsou v podstatě pod kontrolou státu. A proto říkáme, že toto rozhodnutí by také mělo pokrývat dohody s energetickými giganty, jako je Gazprom, které částečně vlastní stát, a které v podstatě realizují vládní energetickou politiku. Na závěr chci říct, že po analýze návrhu zpravodaje a poté, co jsme viděli, jaké pozměňovací návrhy předložili kolegové, věříme, že vyjednávání bude probíhat konstruktivně a budeme mít velice silný postoj. Těšíme se na úzkou spolupráci a na konstruktivní spolupráci se zpravodajem i s dalšími stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji, kolego. Děkuji za vaše poznámky. A nyní paní Wierning místo paní Mlinar za Alde. Prosím. Mnohokrát děkuji. Já bych ráda poděkovala zpravodaji i stínovým zpravodajům za velice dobrou spolupráci v této věci. Návrh zprávy zpravodaje podle nás obsahoval velice důležité body, které by posílily úlohu komise v procesu vyjednávání o mezivládních dohodách. Pokud chceme zřídit evropský trh s energií, musíme zajistit, že mezivládní dohody budou odpovídat právu EU. Příslušné generální ředitelství hraje důležitou roli, pokud je o dlouhodobé strategické investice do trhu s energií. Nekompatibilita s právem EU může odradit investice v Unii a může poškodit fungování vnitřního trhu s energií. Souhlasíme se zpravodajem v řadě věcí, jako je třeba potřeba hodnocení ex ante a zpracování volitelných modelových doložek, které by měly být jakýmsi referenčním nástrojem a měly by také navýšit transparentnost a shodu s právem EU. Kromě toho jsme předložili řadu pozměňovacích návrhů k dalšímu posílení návrhu zprávy a také, abychom zajistili případě potřeby dohled nad komisí. Zdůrazňujeme také potřebu hodnocení ex ante v ústních pozměňovacích návrzích, a to jak u mezivládních dohod, tak nezávazných nástrojů, abychom omezili možnost obcházení hodnocení komise. Nicméně domníváme se, že každé posouzení ze strany komise nebo žádné posouzení ze strany komise nesmí poškodit obsah nebo formu dohod, jenom je třeba zajistit, že to odpovídá právu EU. Kromě toho se domníváme, že komise by měla mít možnost zapojit se do vyjednávání jako pozorovatel a nejenom na pozvání příslušného členského státu, ale i v případě, kdy to bude považovat za nutné z hlediska fungování vnitřního trhu s energií a z hlediska zabezpečení dodávek energie. Děkuji a těším se na další spolupráci. Mnohokrát děkuji, paní, za vaše připomínky. Pan Silikiotis za GUE. Děkuji, pane předsedo. Na úvod bych rád poděkoval panu Krasnodebskému za jeho zprávu. A chtěl bych říct, že členové skupiny GUE zastávají jiný názor, pokud je o mezivládní dohody. Podle nás je jasné, že potřebujeme dohled státu a flexibilitu. Nemůže to být tak, že členské státy musí žádat komisi předem o souhlas. A nemůžeme mít také posouzení komise ex ante a časové lhůty, které má dostávat komise, než rozhodne o závažnosti mezivládních dohod, jsou příliš dlouhé. V řadě jednotlivých případů jsme viděli, že Unie nebyla schopná řešit vznikající problémy v oblasti energie. zejména v době, kdy máme stále ještě energetické ostrovy a členské státy, které nejsou napojeny na sítě v Evropské unii. Dotýká se to oblasti eh, suverénních práv a pravomocí členských států a pokud chtějí, mohou mít účinné vícerozměrné energetické politiky. A já si myslím, že kdyby komise dostala tolik pravomocí předem, ještě předtím, než se schválí mezivládní dohoda, není to správný postup. A je zřejmé, že je to také otázka komplementarity a to by nemělo být omezováno komisí. Hrozí tady, že komise bude schopná manipulovat členskými státy? Pokud jde o takové věci jako memoranda o spolupráci, dodávku energií a energetické zdroje a otevírání zdrojů energie. Hrozí, že tento návrh udělá z členských států pěšáky v rukou komise a to je podle nás nepřijatelné. Myslíme si, že komise by měla mít poradní roli a měla by poskytovat podporu a pomoc pro členské státy. Máme tedy také určité pozměňovací návrhy a doufáme, že z toho potom vznikne návrh, který budeme moci podpořit. Děkuji a nyní kolega Borely za EFDD. Ano, děkuji, pane předsedo. Vytvoření a posílení skutečné společné energetické politiky, která by byla schopná zajistit bezpečnost pro naše občany, to je bez pochyby pozitivní fakt. Ale rád bych využil čas a zdůraznil, jaké jsou důvody a operativní principy, které představují podstatu našich pozměňovacích návrhů. Přesně řečeno, Chtěli jsme uvést do kontextu úlohu komise, upřesnit ji, protože v původním textu podle nás je řada nejasností. Chtěli jsme definovat přesněji konzultační roli komise, aby se z komise nestal jakýsi třetí prvek ve vyjednávání. Formálně musí být jasné, jakou roli mají jednotlivé subjekty. A v tomto smyslu se nám úvodní text zdá nejasný. Chtěli jsme také upřesnit, že komise by měla především z právního hlediska pomáhat a chtěli jsme poukázat na to, že zainteresované členské státy jsou plnoprávnými aktéry a chceme tedy podpořit jejich úlohu. Úloha komise by měla být konstruktivní, měla by posílit pozici členských států. Přítomnost komise má být přítomností aktivního konzultanta a nemá mít jakousi vágní úlohu, jak to bylo podle původního návrhu. A proto jsme chtěli upřesnit některé údaje A také zkušenosti komise, ty jsou někdy omezenější než zkušenosti vyjednavačů v členských státech. Je třeba dosáhnout dohody, která bude respektovat vnitrostátní pravidla, vnitrostátní právo členských států, ale musí to také dlouhodobě aplikovat. A to je tedy také potřeba jasněji vymezit. A chtěli jsme také připomenout komisi, že její úlohou není nahradit členské státy. Protože naši občané by si stále mysleli, že je řídí vzdálená a nepochopitelná administrativa z důsledky, které jsme zaznamenali v posledních měsících všichni. Mnohokrát děkuji kolegu. Pan Schaffhauser za ENF. Vážení kolegové, pane předsedo, pokud jde o oblast energie, eh, mají eh, členské státy pravomoce. V první řadě a e, investice jsou dlouhodobé a je potřeba, aby byly viditelné a je potřeba, aby tady byla podpora e, jednotlivých zemí. Princip subsidiarity a také proporcionality nás e, vedou k tomu, abychom komisi upozornili, že komise by se neměla vměšovat do energetických dohod. Mezivládní úroveň tady plně stačí. Eh, je tady eh, energetická bezpečnost založená na členských státech. Je to dlouhodobá záležitost a členské státy nejlépe vnímají své potřeby a potřebu vytvářet si rezervy. Pokud tam eh, bude ponechána komise, tak se tam vytvoří nejistota a nestabilita, kterou známe eh, vždy, když se komise do něčeho takového zapojuje. Tady opravdu to vychází ze subsidiarity a z mezivládní úrovně. Bohužel návrhy eh, zpravodaje ještě zhoršují návrh komise Eh, ověřování ex ante všech energetických dohod a předávání nezávazných dokumentů. To je neakceptovatelné zasahování eh, do energetické politiky členských států. Dokonce i Rada má přiměřenější, hodnější přístup než komise ve své zprávě. Rakouský, portugalský, malský, francouzský parlamenty již odsuduzují tento text a tvrdí, eh, že Eh, dusí subsidiaritu. Eh, tady eh, jsou čísla komise a ta procenta, to není 37%, jako uvádí komise, ale 13,7%. Hmm, a pokud ještě dáme stranou jednu část, tak to vlastně zůstane na pouhých 8%. Eh, to, eh, co by tam chtěla vnést komise, to je neúčinné a eh, nevhodné, pokud jde o zachování energetické bezpečnosti, bezpečnosti energetické dodávky v Evropě. Děkuji. A nyní můžeme dát slovo zástupci Evropské komise, který je v čele generálního ředitelství pro energetiku. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat zpravodaji za velmi dobrou zprávu a chci poděkovat také členům tohoto výboru za velmi užitečné připomínky a některé velmi zajímavé pozměňovací návrhy. Komise to celé vnímá tak, že jasná pozice Evropského parlamentu se nyní začíná rýsovat a to vnímáme a také vnímáme, že parlament usiluje o ambiciozní přístup, eh, tak jak to navrhla i komise. Nebudu zabíhat do přílišných podrobností, pokud jde o různé pozměňovací návrhy, ale možná, že by bylo dobré, kdybych stručně připomněl, proč komise nyní navrhuje revidovat tuto legislativu eh, poměrně nedávno poté, eh, co ta, eh, ten text byl původně schválen. Současná legislativa totiž nefunguje. My jsme na to upozornili jedna třetina předpisů je nesouladu s evropskými pravidly a, a v podstatě to vede k tomu, že se ty věci nedají zpětně vůbec korikovat. Takže proto komise e, ex ante hodnocení považuje za nesmírně důležité při e, korigování situace a jsme rádi, že je tady proto, jak se zdá, velká podpora v Evropském parlamentu. E, za velmi důležité oblasti považujeme vyvážení eh, práv členských států vyjednávat, protože samozřejmě to je pravda, je na členských státech, aby eh, vyjednávali tyto věci, ale tyto dohody musí být v souladu eh, s právem Evropské unie. A jak již bylo zmíněno, je tady celá řada různých podrobností, pokud jde o ex ante hodnocení a mm, tedy ještě nad to působnost hodnocení ex ante eh, nezávazné nástroje a také e, přesná povaha stanoviska komise. To jsou věci, které budou muset být ještě upraveny. Těšíme se na další kroky v tomto procesu a byli bychom velice potěšeni, kdyby triology byly zahájeny co nejdříve, protože to by nám umožnilo, abychom tuto legislativu vnímali nebo aby s ní byla uh, byl jeden z těch prvních výsledků energetické unie a my se budeme snažit, snažit na pomoci ambicioznímu přístupu v této věci a budeme se snažit sehrávat konstruktivní úlohu v nadcházejících trialozích. Velice děkuji za pozornost. Děkuji vám za vaše připomínky a nyní eh, dáváme eh, slovo opět panu zpravodaji, panu eh, Krasnodebskému. Prosím vás o slova závěrem. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám všem za vaše velmi zajímavé komentáře, které ve mně posilují naději, že nalezneme dobrý kompromis k těm věcem, které tady zazněly. Toto je politický problém, členské státy nebo, pardon, eh, kolegové eh, tady měli určité pochybnosti, pokud jde o suverenitu členských států, jejich pravomoce, jsou tady určité obavy. Zazněl eh, strach, že by členské státy přesunuly příliš mnoho pravomocí na evropskou úroveň. A já tady zastupuji politickou skupinu, která věnuje velkou pozornost suverenitě. Suverenita je pro nás velmi důležitá, ale suverenita je možná pouze v případě, že je zajištěna bezpečnost členského státu. To se týká i bezpečné eh, dodávky energií. Musíme samozřejmě ovšem zohledňovat suverenitu. To je důležité pro Evropskou unii. Samozřejmě, že se vždy všichni neschodneme ve všem. Bezpečnost určité země, určitého regionu by mohla být ohrožena eh, v jednotné Evropě. A to musíme zohledňovat i v energetické politice. V tomto návrhu zprávy není nic, co by se dotýkalo eh, práv a výsad členských států. Právě naopak, tím, že zvýšíme bezpečnost v oblasti energií, tak posílíme jednotlivé členské země eh, i Evropu. Děkuji, pane eh, Děkuji, pane zpravodaji, za vaše slova závěrem. Ano, je to opravdu klíčová záležitost, tak jak jste uvedl. A já bych připomněl, že hlasování na výboru ITRE proběhne 13. října, tedy asi za měsíc. Děkuji. A Nyní se můžeme podívat na další bod našeho programu. Pravidla pro eh, velkoobchodní eh, trhy eh, s roamingem. Je to velice důležité téma. Od května příštího roku tady zahájíme velmi důležitou etapu v oblasti roamingu a zpravodajkou je tady paní eh, Mia Petra Kumpula na trip. Před dvěmi měsíci eh, vlastně eh, vstoupila v platnost nová pravidla, a tedy před třemi měsíci a v rámci nařízení TSM, které bylo přijato minulý rok, budou eh, roamingové poplatky od 15. června 2017 zrušeny. A eh, tam jsme vlastně ošetřili eh, všechny nebo je potřeba ošetřit všechny problémy na velkoobchodní úrovni. To znamená, že je potřeba ošetřit úroveň velkoobchodu a potom uh, bude roaming zrušen od června 2017. Cílem tohoto návrhu je ošetřit právě úroveň velkou obchodu a paní Kumpula Nátry navrhla zprávu, která se bude diskutovat 12. října na našem výboru. Dnes proběhne první výměna názorů pouze na základě návrhu komise bez dokumentu paní Kumpula Natry. Měli bychom co nejdříve eh, završit eh, naše stanovisko, dokončit naše stanovisko a i komise by měla ukončit svou práci tak, abychom mohli zahájit eh, všechny nezbytné aktivity v oblasti velkoobchodních trhů s roamingem. Slovo má paní Kumpula Natry. Děkuji, pane předsedo. Vítám eh, všechny. Myslím si, že je vhodný okamžik ukázat, že Evropský parlament dokáže jednat rychle a že dokáže splnit svůj slib pro spotřebitele, tak aby od příštího léta byl eh, uskutečněn prostor bez roamingu pro naše spotřebitele, abychom tedy do té doby připravili všechna pravidla. A eh, tady Eh, musíme ošetřit politiku bez poplatků a komise eh, také musí odprezentovat eh, své stanovisko, což proběhne dnes, ale musíme čekat ještě na BEREK a tam to rozhodnutí padne poměrně pozdě a mm, já bych ráda toto rozhodnutí viděla předtím, než přijmeme rozhodnutí v Evropském parlamentu, protože to velmi úzce souvisí s trhem, má to velké dopady na trh zda tam bude 90 eh, dní, a nebo eh, jestli to bude kratší doba. Eh, tam jde o to, jestli to bude týden nebo těch 90 dní. Já bych chtěla vyzvat komisi, aby velmi rychle rozhodla, tak abychom mohli mít toto rozhodnutí dřív, než začne trialog. Digitální jednotný trh je příležitostí, kterou potřebujeme Velmi potřebujeme eh, hospodářský růst a pracovní místa, investice, digitalizovanou Evropu. To je velmi důležitá legislativa, která by nám k tomu mohla napomoci. A jak říkal pan předseda, již jsme se shodli na uh, slibu našim spotřebitelům a my jsme um, také řekli, že je potřeba vše včas revidovat a v našem úsilí budeme pokračovat. Návrh komise je velmi jednoduchý, jsou tam tři eh, čísla a stropy, a, ale ono to není úplně jednoduché, protože je tady velmi silná lobistická aktivita od různých operátorů, jsou tam různé názory. Já jsem se snažila si tady udělat celoevropský obrázek, abych si udělala představu o tom, jak by to mělo být něco nejlépe nastaveno. Vycházím z návrhu komise, který vychází z velkého posouzení dopadu, které se týkalo celé Evropy. Bylo provedeno velice pešlivě, samozřejmě někteří to spochybňují, ale přesto si myslím, že je potřeba z toho vycházet. My potřebujeme něco, z čeho budeme vycházet. Když se podíváme na ta tři čísla, tak pro někoho mohou být příliš vysoká, pro někoho příliš nízká, takže já jsem se snažila eh, nalézt nějaký politický směr a cíl. To jsou spotřebitelé, využívání eh, dat v budoucnosti a potom uh, Eh, hospodářská soutěž na trhu. Myslím si, že cena za data je to nejdůležitější, protože využívání dat eh, se velmi eh, rozrostlo, bude se ještě rozrůstat. A kdybychom se snažili to vnímat jinak nebo to nastavovat jinak, tak bychom poškodili budoucnost Evropy, protože digitalizace v Evropě je nezbytná. Pokud jde o to, co jsme slíbili spotřebitelům, tak pokud nastavíme cenu špatně, tak eh, nedojde k tomu, že ti, kdo cestují, eh, budou schopni eh, se neustále informovat. Možná, že tady budou oddělené služby pro ty, kdo cestující a potom pro ti, kdo necestují. To není to, co jsme chtěli. My jsme chtěli lidem na pomoci, aby mohli cestovat a s tím zároveň neustále pracovat v různých zemích bez přerušení. Tady Eh, je potřeba si uvědomit, že využívat data napříč hranicemi znamená, že lidé mohou i nadále eh, posílat eh, své e-maily a zůstat připojeni, pracovat. Když nemůžete totiž využívat data, tak to znamená, že musíte zastavit svou práci. A abychom umožnili eh, to eh, plynulé využívání eh, napříč evropskými hranicemi evropských zemí, tak potřebujeme dobře nastavit cenu. Cena za data se snížila a dobrou zprávou je, že i nadále se ta cena bude snižovat, protože toto není lineární. Čím více informujete a čím více dat se využívá, tak tam už vlastně není stejná cena za jednotku když máte více uživatelů, tak potom můžete samozřejmě snižovat cenu za jednotku. A tak to je a tak to také bude. Víme, že všude v Evropě je potřeba investovat eh, do dat a roaming je z toho pouze malou částí, ale je to důležitá část. Pardon, druhá část, protože my to samozřejmě nejprve musíme zjednodušit pro spotřebitele. Hospodářská soutěž na trhu musí pokračovat bylo k tomu přijato již mnoho legislativy. Víme, že eh, ta soutěž již začala. Musíme zajistit, že eh, žádní hráči nebudou vytlačeni z trhu, protože čím méně hráčů bude na trhu, tím menší bude soutěž. Takže tady je potřeba udělat něco pro to, abychom si mohli na trhu ponechat eh, mnoho aktivních hráčů, aby soutěž mohla pokračovat. Eh, tam samozřejmě máme politiku spravedlivého využívání, pokud tam bude těch 90 dní a pokud tam bude eh, dobře nastavená cena a budeme mít rovné podmínky, tak eh, pak jsou tam ještě otázky tedy toho permanentního roamingu. Máme tady určité pojistky proti zneužívání v této oblasti. Vždy se musíme snažit zajistit rovnováhu a musím říci, Eh, že jsou tady stále ještě některé otazníky. My se tomu budeme muset věnovat i v budoucnosti těm jednotlivým případům, aby to vše bylo dobře eh, ošetřeno. Takže teď se ještě těším na komentáře ostatních. Děkuji vám za eh, tyto úvodní poznámky k tomuto důležitému tématu pravidel pro velkoobchodní e, trhy s roamingem a nyní za EPP stínový zpravodaj pan e, Paul e, Rubik. Děkuji a chci srdečně poděkovat zpravodajce, protože se jedná o velmi zajímavé téma od jednotného trhu telekomu k digitálnímu jednotnému trhu. To je velký skok a Jde nyní o to, abychom dosáhli toho nejlepšího pro spotřebitele a na straně druhé abychom zajistili investice pro infrastrukturu a e, tudíž rychlý rozvoj. Vidíme, že e, díky e, VLANu vzniká pro eh, provozovatele telekomu obrovská konkurence a pro nás je důležité, aby poskytovatele a subjekty nabízející telekomunikační služby se dále starali o toto odvětví. A proto je důležité skutečně vytvořit a dovršit evropský jednotný trh, to musí být eh, hlavní cíl. Samozřejmě velcí poskytovatelé mohou eh, takzvaně své náklady internalizovat a mohou je také vyrovnávat, vyvažovat napříč trhy, ale Existují také mobilní, virtuální eh, poskytovatele a provozovatele sítí, kteří vytvářejí určitou konkurenční situaci a eh, i v tomto ohledu eh, musí vzniknout transparentní a spravedlivý trh, respektive hospodářská soutěž. Já bych si mm, byl přál, abychom to řešili skrze obchodování na burze, to se ale nepodařilo, možná, že k tomu ještě dojde. Další Eh, věc, která mi velmi leží na srdci, je, abychom v případě eh, dat nehovořili o eurocentech za megabyte, ale abychom mysleli již perspektivně a abychom za základ vzali euro pro gigabyte, euro za gigabyte. To bude přehlednější pro spotřebitele a také to umožní v budoucnu ta množství dat, která budeme potřebovat zajistit. Jako vidíme u i v našich domácnostech, že ceny jsou vyjadřovány v gigabajtech a proto bychom i zde měli za podklad brát spíše gigabajty, je to přehlednější. Víme, že panují velké rozdíly mezi čistými příjemci a e, čistými plátci. U velkých dochází k tomu vyrovnání e, a pro e, e, nováčky na trhu a velké provozovatele sítí je to velká výzva. A nám musí být jasné, že je nutno vytvořit rovné podmínky na trhu, aby virtuální provozovatele, nováčci na trhu a také etablovaní provozovatele měli k dispozici eh, spravedlivou bázi, tak abychom mohli dobře rozvíjet hospodářskou soutěž. Je eh, rozhodující, aby evropští spotřebitelé mohli tu nejlepší nabídku Evropy eh, využívat po celém území Evropské unie. Děkuji. A nyní má slovo pan Henkel, který zastupuje pana Tošenovského a tedy stanovisko EKR. Ano, to je pravda. Já bych eh, chtěl eh, omluvit pana Tošenovského, který se nemohl dostavit z důvodu jiných politických povinností. Pan Tošenovský mě ale požádal, abych vám připomenul, že eh, zavedení principu Rome at Home v příštím roce bude úspěšné završení úsilí, které bylo vyvinuto minulým parlamentem. Přispěl pokud je o přizpůsobování eh, roamingu, tak on určitě eh, preferuje rychlý přístup eh, za předpokladu dohody s radou a snížení těch horních hranic. Je přesvědčen, že nové nařízení musí eh, zohledňovat situaci v členských státech a musí být eh, založeno na verifikovaných datech eh, potřebných nákladů příslušných operátorů. Konec roamingu mm, by neměl být na úkor mm, provozovatelů. Pan Tošenovský um, je zneklidněn určitými signály, které vysílá Evropská komise eh, takzvanými velkoobchodními horními hranicemi, které jsou pod eh, náklady provozo- provozovatelů. A proto by se chtěl zaměřit zejména na toto téma. Závěrem mm, chci říci, že pan Tošenovský se těší na eh, konstruktivní spolupráci s paní spravodajkou eh, a ostatními stínovými spravodaji. Děkuji, pane kolego, a dalším řečníkem eh, jménem ALDE je pan Petersen, který zastupuje pana Rodeho. Děkuji vám, pane předsedo, a dovolte, abych nabídl několik stručných poznámek jménem pana Rodeho. Tento návrh je velmi důležitý a bude to velká výzva a doufáme v dobrou spolupráci se spravodajkou. Doufejme také, že to povede ke hladké a časné implementaci aplikaci zákazu eh, plateb za roaming eh, od příštího roku. Nicméně eh, tento návrh měl jít ruku v ruce s politikou férového používání. A vyzýváme proto komisi i radu, k velmi těsné spolupráci s Evropským parlamentem, abychom zajistili, že eh, termín eh, červen 2017 bude eh, dodržen a cílem je samozřejmě vytvořit dobrou rovnováhu mezi potřeby operátory, férovou hospodářskou soutěží a užitkem pro spotřebitele a v tomto ohledu se skutečně těšíme na spolupráci se spravodajkou a stínovými spravodají. Děkuji. Pan Borelli další. další. E Děkuji, pane předsedo. Pokud mluvíme o vnitřním trhu pro služby, aniž bychom rozlišovali hranice, pokud je o roaming, v tomto ohledu musí být parlament ambicioznější než Evropská komise. Současný návrh komise uvádí, že nejvyšší roamingové tarify, pokud je o služby, musí být sníženy. To jednoduše nestačí, aby se využila příležitost, kterou tady máme. Musíme podpořit naše občany a naše podniky musí udělat všechno proto, aby ty návrhy, které přijdou z naší strany, byly lepší než ty, které by mohly vést ke zvýšení cen na jednotlivých národních úrovních mezinárodní společenství uznalo, že mezinárodní roaming a ceny za roaming jsou minimální, pokud je o služby, které se poskytují třeba na národní úrovni. A mluvíme o tom, že roamingové náklady jsou desetkrát vyšší než eh, odpovídající národní částky. Je tady tedy velký prostor pro snížení těchto cen, které navrhuje například komise. Uvedu příklad Itálie. Podle údajů které se zkoumají na úrovni komise. se odhaduje, že to je 1,30 eur za megabit. A komise chce nastavit úroveň na 0,35 za megabit. pro spotřebitele je třeba najít nějaký způsob, jak to řádně poměřovat. Do června 2017 potřebujeme vnitrostátní náklady na roaming snížit mnohem víc, než jak to navrhuje komise. Jak pro data, tak pro telefonní hovory. Děkuji. Mnohokrát děkuji, kolego. Paní Kapel která zastupuje pana Fontánu za ENF. Děkuji, pane předsedo. A za stínového zpravodaje kolegu Fontánu vám chci sdělit tento postoj. Zrušení maloobchodních roamingových poplatků pomohou zřídit a také zlepšit fungování digitálního jednotného trhu. Ale, jak uvádí komise ve svém návrhu, samotné nařízení nestačí, aby se zajistilo řádné fungování roamingového trhu. Za druhé, pan Fontána říká, že by se mělo zajistit, že budeme mít naprosto jasné mechanismy, abychom se vyhnuli dalším poplatkům pro zákazníky. Například, v některých členských státech jsou provozovatelé, kteří již začali žádat o poplatky za další služby. A tyto služby byly před zrušením roamingových příplatků zdarma. Nedává smysl slíbit občanům niž, lednější služby, pokud pak operátoři zvýší ceny dalších služeb. Spotřebitelé mají velká očekávání a my se musíme postarat o to, že z toho poplynou výhody jenom pro velké aktéry. A pokud je o malé operátory, měli bychom věnovat pozornost konkurenceschopnosti na trhu, aby se zajistila spravedlivá soutěž podle průzkumu komise. Většina z nich měla velké obavy z těch malých operátorů, protože se nejsou jistí, jestli budou schopni přežít, pokud ty ceny budou příliš nízké. Nesmíme zapomínat, že životnost malých operátorů bývá velice nízká. A v neposlední řadě současné fungování velkoobchodního trhu s roamingem by mělo ovlivnit konkurenci a investice i na domácích trzích když si porovnáme eh, příliš vysoké poplatky a ceny, které platí na národním trhu. Děkuji. Děkuji za poznámky. To byl konec vystoupení stínových zpravodajů a teď další europoslanci. Paní Dalka Stelovera. Vera. Díky vaší zprávě o jednotném trhu v telekomunikacích a díky vašemu vyjednávání taková témata jako pravidla pro velkobodní trhy s roamingem řešíme i tady. Jinak bychom před sebou neměli vůbec nic, takže máte slovo. Mnohokrát děkuji, ale poděkování patří především parlamentu. Dobře, souhlasím. Ale přejdu na svou mateřštinu, na španělštinu. Je pravda, že toto rozhodnutí bylo přijato. Ale teď je potřeba udělat to, co nám chybí, aby tomu tak skutečně bylo. A aby roamingové poplatky skutečně vymizely. Ať se tedy naplní to, co bylo schváleno 15. června. Nebo má to vstoupit v platnost za několik měsíců. Je to naléhavé, je třeba přiblížit se tomu, abychom realizovali ustanovení ze zprávy. Komise splnila své závazky, předložila návrh. Všeobecný návrh komise. Ten je vyrovnaný. Samozřejmě každý se na to může podívat ze svého pohledu, z pohledu své země. Ale evropský trh má ještě daleko k tomu, aby byl jednotný. A v jistých případech jde o souhrn národních trhů. Jaký dopad může mít ta či ona ten či onen tarif, to už je na úrovni jiné legislativy. Ale já si myslím, že návrh komise je vyvážený a samozřejmě na základě toho můžeme ještě něco doladit. I ta množství, která se navrhují, specifickou pozornost bychom měli věnovat případným variantám, pokud jde o dobrovolníky, dobrovolný přístup, jak navrhuje komise, tam by se to neuplatňovalo. Je na tom třeba ještě zapracovat, je tady ještě manévrovací prostor pro parlament. Děkuji zpravodaji i stínovým zpravodajům. Mnohokrát děkuji. Paní Dal Castello. A nyní chci požádat pana Wolfa Dietricha Krusmana, vedoucího jednotky na generálním ředitelství Connect, aby něco řekl za Evropskou komisi. Děkuji, pane předsedo. A dámy a pánové, já myslím, že za stranu komise můžeme říct, že jsme velice rádi, že tento bod je dnes na pořadu jednání výboru v ITRE. Uplynul něco více než rok od doby, kdy jsme uprostřed noci nalezli politický kompromis a jak už bylo řečeno, komise od té doby předložila návrh pro velkoobchodní trhy. Měl bych také zmínit, že už se toho hodně udělalo i v radě. už proběhlo několik zasedání pracovní skupiny rady, kde se projednával, eh, projednávalo hodnocení dopadů komise a také návrh komise. A jsme velice rádi, že je tady mm, velice napjatý, nicméně ambiciozní časový plán i v parlamentu. Celý proces se spouští dnes a snad to napomůže diskuzím a vyjednávání mezi zákonodárci. A doufám, že se to všechno stihne včas, abychom naplnili celkový cíl, a totiž zrušit roamingové poplatky. Je to předpoklad, který musí naplnit zákonodárci a na straně komise uděláme všechno pro to, abychom usnadnili hledání kompromisu. A chtěl bych ještě říct, že některé z těch věcí, které tady zazněly v dosavadních prohlášeních, už dnes ukazují, v čem spočívají výzvy této konkrétní legislativní iniciativy, a totiž najít rovnováhu především mezi dvěma cíly, které je třeba plně naplnit. Na jedné straně jsou to náklady pro operátory, pro sítě, které poskytují roamingové služby. Ty náklady musí být plně pokryty. To je povinný požadavek podle eh, zákona. A další věc je umožnit co největšímu počtu operátorů poskytovat služby za poplatky stejné jako v příslušné zemi. Najít tuto rovnováhu není snadné. Komise předložila konkrétní částky, ale mohu vás ujistit o tom, že komise je přesvědčená o tom, že po dokončení analýzy a posouzení by obě, oba cíle měly být plně naplněny. Náklady budou pokryty, zejména pokud jde o data. A na druhé straně předkládáme odhady a dospěli jsme k závěru, že by to mělo umožnit nejenom velkým operátorům, ale většině operátorů, i těm malým, poskytovat tyto služby na úrovni vnitrostátních cen, samozřejmě s přihlednutím k výjimkám pro udržitelnost, ale to by jistě výjimka by měla. A my doufáme, že ten náš návrh toto všechno splní. A poslední věc, kterou jsem chtěla zmínit, je vazba, která tady také byla změněna mezi touto politikou a další prv, naším prvkem si pojistkou proti roamingu, což eh, zákonodárce předpokládal, ten prováděcí akt musí přijmout komise do konce roku. A já jsem vám chtěla říct, že jsme dnes zveřejnili návrh komise. Každý se k tomu může vyjádřit, a to po celý měsíc září. A potom začne proces komitologie, kdy budeme muset jednat s členskými státy a současně jsme také požádali Berek o stanovisko a očekáváme, že toto stanovisko dostaneme v polovině října. Takže doufáme, že budeme mít před sebou všechny nezbytné prvky. To je z mé strany vše a já doufám, že to všichni stihneme včas a dosáhneme toho, co zhruba před rokem zamýšlel zákonodárce. Mnohokrát děkuji, děkuji Evropské komisi a naše zpravodajka Mia Petra Kumpula tri. Závěrečné poznámky. Velice krátce, já si myslím, že kolegové, kteří tady mluvili, se dotkli stejných věcí. Takže je to dobrý e, předpoklad a východisko pro vědnávání. A já doufám, že komise chce postoupit ku předu a tento výbor chce také dobrý základ pro trialog. A jak jsem říkala, musíme se na to dívat i z evropského hlediska. Musíme mít na paměti výsledek, celkový výsledek a musíme být ambiciozní, abychom měli dobrý trh. protože mm, začít na podzim pracovat na něčem, co se týká se není úplně příjemné, nicméně víme, že spotřebitelé nemuseli platit, víme, že se tím trh trošku mění že něco, co nabízíte na národním trhu, se nemůže moc lišit, když někdo překročí hranice. A pokud jste s tou situací spokojení, musím říct, že zajdeme trošku dál. Nechceme nějaké další náklady, když chceme pomoct Evropanům, aby se mohli pohybovat po celé Evropě. Děkuji. Děkuji. 12. října zvážíme návrh a další den 13. říjen je lhuta pro pozměňovací návrhy a 21. listopadu se bude hlasovat ve výboru ITRE. To je můj časový plán. Děkuji. Dokončili jsme bod číslo 7. A nyní můžeme přejít na bod číslo 8, což je využívání kmitočtového pásma 470 až 790 MHz v Unii. Rád bych vám připomněl, nebo chtěl bych vás informovat, že Návrh paní Patricie, to je naší místo předsedkyně, jsme projednávali v červenci a dnes se bude mluvit o dvou z těch pěti pozměňovacích návrzích, které předložili ostatní členové. A jak velice dobře víte, ve zprávě jde o pozměnění návrhu rozhodnutí komise o využití kmitočtového pásma 470 až 790 MHz. Ten se nyní využívá pro vysílací služby ale podle rozhodnutí by se využívalo pro bezdrátové širokopásmové služby. Ale to se všechno zřejmě dozvíme od paní zpravodajky. A požádám Patrici, aby zahájila diskuzi. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Ano, my jsme vycházeli i z té legislativy, o kterou se jednalo předchozí, předchozí výměně názorů. Cílem tohoto nařízení, které jste připomněl, je to též jako věci, o kterých jsme mluvili v předchozích diskuzích. My jsme toho názoru minimálně v tomto výboru, že migrace širokého pásma služeb, v pásmu 700 a níž je správný cíl, protože jde o uvolnění tohoto spektra, aby se využívalo i pro jiné cíle a my to podporujeme. Abychom posílili hospodářskou sílu v Evropě. když dáme k dispozici volné spektrum, aby došlo k digitalizaci, aby se firmy mohly digitalizovat a tak dále. Podporujeme tedy toto rozhodnutí. Už jsme měli také předběžnou studii, takže údaje jsou k dispozici, je to dobrá příležitost abychom šli cestou inovací v evropském průmyslu. Diskuze, které probíhaly ve výboru, vedly k tomu, že bylo předloženo zhruba 205 pozměňovacích návrhů. Můžeme je se skupit samozřejmě až na jisté detaily. Můžeme je se skupit podle témat, podle těch pěti článků rozhodnutí. První bod, závazné datum, do kdy má být to pásmo 700 MHz a víc uvolněno. A určeno pro potřebu komunikačních služeb. Jak všichni víte, komise mluví o roku 2020 technici a tak dále, odborníci mluvili o roku 2020 a pozměňovací návrhy se točí kolem toho. Jsou tady kolegové, kteří by to chtěli ještě dřív, jiní naopak později. Já už jsem naznačila, že jako zpravodajka bych byla proto, abychom přijali spíš rok 2022. Jde o dva roky, o posun o dva, o dva roky. To bych podpořila i v tomto výboru. A souhlasím s tím, že potřebujeme jednoznačný cestovní plán neboli mapu, aby byla naprosto jasná odpovědnost všech členských států, pokud je o to, jaké budou mít úlohy, aby si nemysleli, že do roku 2022 nemusí dělat vůbec nic. To je taková lhůta, do které je potřeba všechno splnit. Budeme potřebovat určitou cestovní mapu a ti, kdo budou chtít využívat toto nové spektrum, budou muset také vysvětlit, proč. A pak kolegové navrhují požadavek na podrobná zdůvodnění pro přesun ale vycházíme ze skutečné situace. Už jsem vysvětlila i své stanovisko z hlediska těch dvou roků navíc. Nejde jenom o specifické případy některých zemí, jako třeba Itálie. Nejde jenom o to, že bychom nestihli migraci do roku 2020. Mě přesvědčilo to, že celá řada televizních stanic a nejde o velké soukromé zájmy, nebo co já vím o co. Jde o mnohé regionální televizní stanice, které budou muset provádět změny. Měly by přejít na multiplex a tak dále. Musí změnit technické zabezpečení. A pokud mluvíme o demokracii a tak dále, protože v naší zemi je tolik regionálních televizních stanic, možná až příliš, měly by se nějak seskupit. skupit ale i oni by měli mít víc času na to, aby se přizpůsobili. Další skupina pozměňovacích návrhů se týká komerce nebo možnosti obchodovat zprávy na využívání spektra. Když se posune ta lhůta, bude také nutné zajistit a posunout lhůtu pro obchodování a podmínky používání. A třetí článek, třetí skupina pozměňovacích návrhů. Někteří kolegové, a to už je i v textu, by chtěli dát pryč povinnost záruky pro adekvátní šíření na území a nějaká, nějakou záruku kvality. Byla by tam také zaručená minimální rychlost přenosu, to je v článku 3, je to 30 MB. Někteří by chtěli tento odkaz dát pryč. Ano, možná, že je to příliš ambiciozní cíl pro operátory, aby zajistili tuto rychlost. v různých zemích jsou různé technické podmínky. Ale já si myslím, že je správné, aby měl parlament stejný postoj jako komise. A aby žádal operátory v oblasti telekomunikací, aby zajistili tyto kvalitní služby a rychlost přenosu. To je třetí bod. Ale je tady víc pozměvacích návrhů. A další bod ne všichni mají stejný názor. Abychom dodavatelům audiovizuálních a mediálních služeb zajistili určitý stálý počet spekter, chceme zajistit, aby to spektrum pod 700, kde už je spousta médií a chtějí tam přijít i další, aby to bylo k dispozici alespoň do roku 2030. Je to v článku 4 a také výbor pro kulturu připisuje tomuto článku velký význam. Když už žádáme tyto změny, musíme multikulturním mm, operátorům dát určité možnosti, aby měli tuto disponibilitu do roku 2030. Ale protože technologie se mění tak rychle, nevíme, co se stane do roku 2030. Ale oni potřebují jistotu i pro investory. A tento požadavek přišel také od eh, celoevropského združení pro široké pásmo, takže já si myslím, že bychom to podpořit měli. Ale ne všichni mají stejný názor. A další kontroverzní bod. Downlink. Komise říká, že pod 700 MHz je možné udělat downlink pro operátory, ale názory jsou různé, někdo to chce zrušit a nic neříkat někdo chce uplink. Já si myslím, že downlink můžeme nechat, ale je to kontroverzní. A u tohoto bodu ještě nemám vyhraněný názor, potřebuji ještě další diskuze se stínovými zpravodaji. Už budu končit, pane předsedu. Já vím, že se na mě díváte. Pokud jde o směřování spektra 700 MHz. Ta lhůta 2017, ten příští rok, eh, to je nutné, aby se to aplikovalo stejně jako tabulka, ty definice, ale je tady problém interference mezi státy, protože někteří mohou postupovat rychleji, někteří pomaleji. A pokud jde o sousední země, třeba Itálii a Francii a tak dále, bude to problém. Bude tady problém s interferencí. A tomu je potřeba zabránit. Kompenzace. O tom už komise uvažuje. Já bych to brala tak, že uživatelé by měli mít nějaké výhody, aby mohli nakupovat nové přístroje, Je to ještě otevřený bod. A poslední věc. Analýza využití spektra a přeskoušení. Komise říká rok 2025, já bych řekla 2023, ještě před celosvětovou konferencí, abychom se přizpůsobili těmto pravidlům. To je tady těch pět skupin pozměňovacích návrhů, jak už jsem říkala. A já se těším na další spolupráci se stínovými zpravodaji. Děkuji, děkuji, to bylo 11 minut, rekord. Blahopřeji. Naše zpravodajka nám řekla všechno, co bylo vůbec možné říct. Paní Dal Castella Vero místo pana Hekmarka za ELS. Ano, budu hovořit eh, o pan, za pana Hefmarka a je naším stínovým zpravodajem. Nejprve bych chtěl poděkovat eh, zpravodajce za její práci Těším se na spolupráci s paní Tojou a s stínovými zpravodaji, abychom dosáhli celoevropské implementace co nejdříve, abychom vylepšili návrh za Evropský parlament, abychom položili eh, základy pro to, aby Evropa se dostala do čela nejenom v oblasti mobilních služeb, ale třeba i v digitální ekonomice. Priority eh, za prvé Tady je potřeba zasadit tento text do správného kontextu. Tady nejde pouze o přidělování spektra, jde o to, abychom zajistili, že Evropa rozvine svůj potenciál, aby eh, se stala eh, vůčím eh, subjektem ehm, a tady je potřeba mít nižší spektrum a Evropa tady má potenciál aby se transformovala na nejdynamičtější trh na světě. Máme tady B2B, mobilní služby, internet věcí a tak dále, které musí být eh, zohledněny. Tento návrh musí být zvážen ve světle eh, rychlých technologických eh, vývojů, proto musíme ehm, se zaměřit na rychlou implementaci a zohlednit to při vyjednávání. Eh, implementace musí být co nejvíce koordinovaná a harmonizovaná, tak abychom eh, usnadnili cestu vpřed. Pokud je o harmonogram, tak ten rok 2020 by měl být zachován, ovšem členské státy by měly být schopny eh, si tady některé lhuty prodloužit a to na základě velmi striktních důvodů, aniž by se ovšem Eh, neomezil eh, tento postup v sousedních členských státech. Je velice důležité, aby každé spoštění bylo dobře odůvodněno a tato alternativa věci prodloužit, prodloužit hůty, to by nemělo být zneužíváno ze strany členských států. Hmm, komise nastavila závěrečnou lhůtu na 30. červen 2022, ale e, tady je potřeba opravdu být rychlí, abychom e, zvýšili konkurenceschopnost Evropské unie. Proto jsme navrhli e, lhůtu pro transfer práv pro radiové spektrum, aby tedy to bylo stanoveno na rok 2021 přidělování ehm, pásma 700 MHz, to by mělo usnadňovat eh, hospodářskou soutěž a to i požadavky na sdílené sítě a virtuální operátory. MBNO mohou hrát důležitou úlohu při zajišťování vůdčí pozice EU. Pokud jde o licence, tak by měly být na doživotí nebo tedy měly by být velmi dlouhé nebo na 30 let a um, příjmy z licencí musí být dobře ošetřeny, potřebujeme právní jistotu pro držitele licencí, vše musí být dobře nastaveno a zohlednit se musí vývoj technologií. V rámci TSM tady byl požadavek, který byl nakonec stažen, protože jsme to v trialozích neprosadili, tento návrh parlamentu. Pokud je o cestovní mapu, je důležité, aby členské státy měly dostatečnou dobu na to, aby přijali a zveřejnili národní plán a harmonogram. Lhůta do roku 2018 by měla splnit tyto požadavky. Je velice důležité, aby pokud členský stát se rozhodne Eh, opozdit se nad eh, rámec roku 2020, tak by cestovní mapa měla vše náležitě odůvodnit a komise by poté měla rozhodnout, zda je to přijatelné eh, s přihlédnutím k, ke stanovisku skupiny pro radiové spektrum. pan Petersen, který tady nahrazuje pana Rodeho. Děkuji, pane předsedo. Zdůraznil bych tři věci, které jsou velice důležité pro skupinu ALDE v souvislosti s tímto návrhem. Potřebujeme ambicioznější návrh, Otázky kmitočtového pásma se řeší již několik let a byla dosažena dohoda na tom, že eh, bude dáno k dispozici větší eh, kmitočtové pásmo, například pro mobilní služby a další. No. A Komise tam nezohlednila některé požadavky Evropského parlamentu. Teď je potřeba, aby jednali členské státy, aby zajistili, že Evropská unie eh, nebude pokulhávat eh, a bude řešit eh, e-health, e-mobilitu a lepší způsob, rychlejší způsob pro vysílání. Měla by se vylepšit také konektivita evropských občanů. Přidělování spektra kmitočtového pásma musí být harmonizováno. Kmitočty nesnají hraní hranice a hranice i nadále existují. Tady je potřeba zajistit v EU konsistenci, koherenci, musí tady být dány technické předpoklady, vše musí být podporováno tak, abychom prosazovali inovace. Eh, načasování, to souvisí s těmi eh, předchozími eh, argumenty. Mnoho času jsme již propásli a členské státy měly dostatek času na to, aby uvolnili pásmo 700 MHz a měli by pokročit dále. Rok 22 20, pardon, 2020 by měl být tím mezním datem a pokud se bude řešit potřeba flexibility, tak by to měly být jenom specifické případy, které budou velmi dobře odůvodněny. Těšíme se na spolupráci se eh, spravodajkou a stínovými spravodaji. Pan Borely, EFDD. Děkuji, pane předsedo. Naše eh, skupina je ochotná se stínovými zpravodaji Eh, spolupracovat na kompromisech Eh, tak aby bylo možné kmitočtové eh, pásmo co nejlépe využít. Jsem přesvědčen, že nebudou existovat problémy pro to, aby všichni měli přístup k internetu. Předložili jsme pozměňovací návrhy, abychom dosáhli celkové pokrytí eh, příslušné oblasti, oblastí například i horských a nebo ostrovních. Předložili jsme pozměňovací návrhy také za účelem lepší koordinace mezi členskými státy do 30 června 2019. Eh, dobrý výkon při zprávě k mytočtu, to je něco, co nesmíme odkládat. Pokud jde o pásmo 700 MHz, tam je zpráva Christopher my a máme pragmatické cíle. Je možné zabránit prodlevám a postupovat konstruktivně. Není jednoduché Eh, dosáhnout tak komplexního přechodu v těch zemích, eh, kde eh, se to velmi využívá pro televizní vysílání, je to například v Itálii, které je potřeba mm, nalézt řešení, které bude uspokojivé pro všechny zúčastněné strany a občany. Technické a ekonomická opatření je potřeba rychle naplánovat. To celé může být příležitostí pro eh, ultra eh, široké kmitočtové eh, pásmo. Je potřeba pracovat na infrastruktuře, potřebujeme co největší transparentnost a hospodářskou soutěž. Pozměňovací návrh 187 rozšiřuje transparentnost článku 5, pokud jde o plnění povinností z článku 2 a 3. Je potřeba, aby všechny postupy byly velmi propojené. Je potřeba mít co největší konektivitu pro všechny občany v Evropské unii. Musí to být co nejefektivnější. Děkuji. ENF is represented by Madame Kappel. ENF zastoupena paní Kappel. Děkuji, pane předsedo, zadávání kmitočtu Eh, v rozsahu 470 až 790 je eh, velmi eh, důležitá věc, zejména když to vidíme v ekonomickém kontextu, totiž v kontextu konkurenceschopnosti Evropské unie a digitalizace Evropy. A takto viděno je důležitá, důležitý zejména harmonizovaný postup a co nejrychlejší postup, tak abychom zejména v rámci realizace sítě 5G zvládli to napojení na zbytek Evropy. V oblast, tak, jak je tomu v oblasti 3G, tak by tomu mělo být i v oblasti 5G do budoucna. Hovoříme-li o e, rychlosti provádění, tak se dostávám hned k prvnímu bodu paní zpravodajky a sice e, závazná data pro liberalizaci. Ano, 2020 by měl být o, o ním termínem a 2022 mm, e, pouze ve výjimečných a to odůvodněných případech a tam budeme muset skutečně vlastně zdůvodnit, proč je zapotřebí mít o dva roky déle. A pokud jde o přeskum nebo revizi, eh, to musí být hotovo před eh, světovou rozhlasovou konferencí v roce 2023 a nikoli jak eh, komise navrhuje až 2025. Samozřejmě, že národním státům musíme dát k dispozici určitou dobu, tak aby eh, mohli předložit dobré a závazné návrhy, ale já se domnívám, že jsme o tom mluvili už tak dlouze, že na úrovni národních států by mohli přidat plyn a zajistit provádění cestovní mapy eh, do příštího roku a nikoli až do 30. Eh, června 2018. Je nutno také, aby pro eh, investory existovala právní jistota, měla by tady platit hluta 30 let a mm, to povede určitě i k dalšímu vzestupu investic. Důležité je také, abychom i na parlamentní úrovni pokračovali rychle, aby tyto body byly uvedeny v platnost nebo alespoň v provoz co nejrychleji a aby zadávání eh, kmitočtů, kmitočtových pásem mohlo proběhnout co nejdříve. Děkuji eh, madam, za vaše poznámky a nyní má slovo paní Pilar de Castillo Vela, která promluvila již eh, jménem pana Hokmarka, který zase zastupoval pana Bonyho. Velmi komplikované to bylo a nyní máte konečně možnost mluvit sama za sebe. To nebude pro mě velký problém, protože máme velmi dobré vztahy a mm, jsme si blízko v tomto pohledu. Včera eh, byla eh, naplánována schůzka Eh, za účast, účasti ministrů, kteří jsou eh, příslušní pro eh, digitalizaci na úrovni členských států a cílem Schůzky bylo stanovit časové harmonogramy a dohodnout se na spolupráci tak, abychom zajistili, že eh, učiníme rychle úspěchy či výsledky eh, v konkrétně jednom bodě a to je ten bod, o němž jsme hovořili dnes, ale který také je na pořadu jednání G20. Eh, jedná se tedy o opětovné nastartování globální ekonomiky a tudíž v rámci toho i vlastně proměnit 700 eh, eh, megabajtové eh, pásmo na širokopás pásmovou technologií. Já eh, souhlasím s, panu, s paní spravodajkou eh, v hrubých rysech, byť v určitých podrobnostech mám eh, určité odchylky, ale celkově se zpráva ubírá správným směrem. Já jsem předložila několik pozměňovacích návrhů, o nich hovořit nechci, pouze o dvou bodech. Jeden z nich byl právě již nadnesen, totiž licence by měla být rozšířena na 30 let, protože je to, to, to otevírá zcela jiné eh, vyhlídky pro investice a umožňuje to více eh, investovat, což je i eh, velmi blahodárné a příznivé. A pak ještě k rozšíření mm, z roku 2020 na 2022, prodloužení té lhůty. To by byl tedy odklad lhůty, nikoli 2020, ale až do roku 2022 pro přidělování těchto kmitočtů a tady členské státy, to říkám zcela jasně, eh, něco zaručit. Totiž pokud skutečně by došlo k takovémuto mm, eh, odsunutí nebo prodloužení lhůty, pak eh, členské státy, respektive sousední státy toho daného státu, musí rovněž mít možnost využít takovéhoto odkladu ale pokud by se tak stalo, tak by eh, mohl vzniknout eh, dominový efekt a eh, možná by pak nikdo nebyl schopen dodržet ten původní termín 2020. To znamená, pokud jeden stát si to skutečně prodlouží a dobře to zdůvodní a bude mu to schváleno, pak to nesmí eh, jít na úkor těch zemí, které budou eh, dodržovat původní lhůtu, to je 2020. Více k tomu už ani nechci říci, musíme jednat rychle, aby se to stalo skutečností. Děkuji Madame Kalas, eh, naše zpravodajka k digitálnímu jednotnému trhu. Děkuji. Já navazuji tam, kde právě kolegyně skončila. Jestliže Otázkou tohoto materiálu nebo cílem materiálu je koordinovaný eh, postup eh, toho 700 eh, MHz pásma a jestliže Rada a parlament se již dohodli na určitém odkladu pro některé členské státy, pak tady není koordinovaný přístup a v tom, myslím, je problém. Ale mm, pokud musíme nebo budeme muset některým členským státům eh, poskytnout určité výjimky, které nejsou schopny eh, dodržovat dohodu nebo eh, to, ten koordinovaný nástup, tak možná bychom mohli navrhnout ještě těsnější časový harmonogram pro ty, kteří jsou schopni to dodržet. Možná by to mohlo být ještě kratší, když dokáží dodržet lhutu do 2020, tak možná by to zvládli i do roku 2020. 2018. A pak ještě něco, co zde již zaznělo. Jestliže eh, některým členským státům, státům umožníme toto eh, prodloužení lhůty, pak musí být velmi eh, jasné, za jakých podmínek, za jakých pravidel jsou ty výjimky uděleny. To znamená, musí tady být zcela konkrétní důvody, které by měly být v tom nařízení uvedeny. Nevyřešené přeshraniční spory nebo interference nebo zajištění technické migrace migrace za účelem eh, technické standardizace a tak dále. Chtěla bych také zdůraznit, že komise musí být proaktivní mm, a být určitým stimulem eh, tohoto procesu, tak aby to vedlo ke koordinovanému postupu. Děkuji. A nyní pan místo předseda Henkel z určitých důvodů jsem, jste mě přeskočili. Já jsem totiž také původně chtěl zastupovat našeho stínového zpravodaje, pana Bašíra, který bohužel nemůže být přítomen a omlouvá se touto cestou. A chci vám říci, že EKR jasně vidí, že tady jsou dva problémy, nebo má dva problémy s návrhem komise. Jednak EKR eh, e eh, je ráda, že v návrhu i pozněvacích návrzích panuje široká dohoda nebo konsenzus napříč politickými frakcemi o této věci. Za prvé, my jsme původně již vyjádřili, že máme určité e, výhrady e, k tomu 700 MHz pásmu, protože to nebere v potaz e, poslední inovace a narušuje princip lepších právních úprav a je to zbytečně restriktivní to eh, neznamená, že jsme eh, výlučně, eh, výhradně proti těmto službám, ale musí panovat flexibilita v této legislativě. Dále mm, je tady také určitá flexibilita pro dvouletou výjimku. My uznáváme, že došlo již k příliš mnoha odkladům, pokud jde o uvolňování toho 800 hercového pásma. Musíme respektovat, že trvá určitý čas, než členské státy uvolní spektrum a že tedy uživatelům je nutno vyhovět. Jestliže členské státy zažívají potíže, pak je eh, nutno zabudovat do legislativy určitou míru pružnosti, které budou moci využít. Ale celkově eh, jsme rádi, že dochází tedy ke koncenzu v klíčových otázkách eh, této mm, legislativy a těšíme se na spolupráci s dalšími politickými skupinami velmi na eh, kompromisech. Děkuji, pane kolego. A nyní paní Kumpula Natry. Já chci jenom stručně říci, že jsem ráda, že budeme mít návrh stanoviska ještě před setkáním, i když nebudeme tak rychlí, eh, jak jsou jiní, eh, jiné kontinenty, eh, například 5G. Jsem ráda, že alespoň nebudeme příliš zaostávat. Takže v tomto ohledu podporuji zpravodajku. A ještě chci říci, že minulý, minulý pátek u mě doma já jsem byla ještě v Bruselu. Politici a také e, subjekty a národní vysílací e, e, společnost se snažili dohodnout, jak vyhovět tomuto cíli jestliže může dojít i k vysílání na mobilních eh, prostředcích, eh, pak eh, je to dobře, ale nemusí se to neustále odkládat oproti pevným televizním přístrojům together in the digital age means that you might be more... Sloučení jednotlivých těchto eh, přístrojů znamená, že musíme skutečně být flexibilní a eh, u mě doma se v pátek na tom zúčastněné strany dohodly a neuspokojí se eh, s příliš malým spektrem, ale bude, budou se snažit toho efektivně využít. Very much. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Andreas Geis, vedoucí eh, mm, oddělení DG Connect. Evropská komise, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, a dobrý večer, dámy a pánové. Napřed bych chtěl poděkovat zpravodajce za velmi eh, dobrý návrh eh, zprávy a také za návrhy, které zmínila. Myslím, že eh, ten návrh obsahuje řadu dobrých a vyvážených podnětů. Eh, chtěl bych se zejména zaměřit na dva, které zmínila. První se týká disponibility 700 ehm, eh, eh, MHz pásma do eh, roku 2020 a pak toho nižšího spektra. My jsme už viděli řadu pokroku v oblasti komercializace ehm, během olympijských her v Japonsku, Číně a tak dále. A je důležité, aby toto kmitočtové pásmo bylo k dispozici v roce 2020, bude-li to možné. A také oznámení komise vytvořit akční plán 5G. Tento akční plán skutečně bude eh, zveřejněn příští týden a vyzývám každého, aby se na, to, na něj podíval. Jestliže chce Evropa hrát v tomto ohledu vůči roli, tak musí už nyní vyslat signály, že k tomu dojde v roce 2020. Myslím, že je důležité, abychom se vyhli spožděním, eh, prodlevám. Eh, podle nás existuje velmi omezený počet eh, příčin, které opodstatní odklady, například nedosažit telná přeshraniční dohoda s třetí zemí vně Evropské unie by mohla být takovýmto důvodem. Slyšel jsem, že v některých eh, případech ehm, bude zapotřebí výjimek, musíme se na to podívat. Cestovní eh, mapa obsahuje určité zdůvodnění pro odklady. Eh, revize komise byla zmíněna také mm, ve snaze vyhnout se tomu, aby prodloužení lhůty dopadlo nepříznivě na, na jiné státy, eh, takže toto vše je nutno zvážit. A eh, ty země, které mají potíže, jako například Itálie, tak samozřejmě tyto potíže musí být eh, proskoumány a my musíme spolupracovat s těmi členskými státy, které potíže mají, abychom nalezli řešení. A jsou také určité příležitosti, například v případě Itálie, kde lze eh, například eh, vylepšit eh, zdroje, napájecí zdroje pro točtová pásma, což paní Toja už zmínila. A pak také snížit náklady do roku 2020. Pokud jde o ten, eh, mega, ten sed, to pásmo pod 700 MHz eh, tady eh, podporujeme paní zpravodajku, aby pokračovala v návrhu, který byl již předložený. Je to, myslím, dobrá rovnováha, kterou zajišťuje protože skýtá flexibilitu i směrování a je důležité, abychom eh, tento směr eh, vytyčili nyní a abychom tak ovlivnili i eh, národní standardizaci a abychom zajistili, že průmysl bude přesně vědět, jakým směrem se má ubírat a aby Evropa skutečně sehrála vůči roli v kontextu 5G. A závěrem chci ještě zdůraznit, že ta to, to, to, co proběhlo ve Finsku, vlastně ta, to, ta prezentace, pro, která proběhla ve Finsku, pouze eh, opodstatňuje eh, význam těchto technologií a jejich účel. Děkuji. Now we go back. krát děkuji. A nyní předáme znovu slovo naší zpravodajce Patrici je. Máme přes 30 minut čas. Výborně. Pane předsedo, já jsem chtěla přenechat řečnickou dobu, protože jsem mluvila příliš dlouho na začátku. Nicméně, abychom připravili setkání, abychom mohli zpracovat kompromisy, to je jedna věc. Ale další věc je to, že musíme vytvářet vyváženou legislativu. Cílem je co nejrychleji dosáhnout jisté konkurenceschopnosti nebo zvýšit konkurenceschopnost, konkurenceschopnost evropského průmyslu, ale musíme to udělat tak, aby to nevyvolalo reakce proti Evropě, abychom nepostihli občany. Zástupce komise například zmínil, že musíme pochopit, že podpora těchto změn přináší samozřejmě také určité nepříjemnosti pro uživatele. Pokud mají třeba starší televizory nebo pokud si teď koupili televizi novou. Nesmíme zapomínat na image Evropy. Nesmí to být takový obrázek, že postup Evropy postihuje ten nejslabší, ekonomicky nejslabší. Nesmíme ztrácet ze zřetele cíle i dopady. A proto jsem říkala, že potřebujeme trošku víc času. To není žádná výmluva. Měli bychom to brát v úvahu. A problém lhůty to není tak, že bychom řekli, že něco je třeba výjimka. Navazuji na kolegu z EKR. Jde o flexibilitu, která nesmí postihnout ostatní. Ani při harmonizaci nezačíná každý ve stejný den. Když se řekne, že něco má být do nějakého data, znamená to, že nemusí čekat na poslední den, ale to je ten poslední, nejzasší termín. Samozřejmě jsou jisté země, které chtějí postupovat rychleji. Ale pokud někdo chce maximálně využít čas, nechce automaticky postihnout ostatní. Já osobně, když mluvím o roku 2022, Nechápu to jako výjimku, ale vidím to jako seriózní flexibilitu. A také jako důkaz naší serióznosti, aby všechny země byly schopné tuto lhůtu splnit. Aby interpretovali tu lhůtu správně. Nejde o nějakou výjimku pro určitou zemi, která by potom podstoupila nějaký proces nebo byla pod kontrolou. Jde o to, abychom dali všem legitimní podmínky, aby mohli postupovat dál. Děkuji za pozornost. Děkuji. Hlasovat se ITRE bude 14. října 2016 a to je vše k bodu číslo 8. Různé. Máte něco do různého, kolegové? Ne. Nic do různého. Desátý bod příští schůze 26. září 2016 od 15 do 18.30. 15 až 18.30. Mnohokrát děkuji. To byl dobrý začátek. Děkuji vám, Patricie. Another 10 months in front of us. Without holidays. Almost. Almost. Teď nás čeká 10 měsíců bez dovolené.